Okay, colleagues, we're going to make meeting. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahájíme dnešní odpolední práci a nejprve nás čeká hlasování. Ještě předtím, než přistoupíme k hlasování, eh, tak bych eh, chtěla eh, zde přivítat skupinu studentů z Univerzity z Čuinu. Vítáme vás jsou to studenti z různých zemí, budete sledovat, jak hlasujeme, možná to nebude úplně to nejzajímavější, protože budeme hlasovat poměrně dlouhou dobu, takže budete sledovat, jak poslanci zvedají ruce. Bohužel diskuse, které proběhly dnes dopoledne, mm, jste tedy neviděli, ale budeme tedy hlasovat o globálních eh, o cílech tisíciletí a o dalších věcech. Myslím si, že to je velice důležité, takže snad si mezi tím třeba dohledáte, o čem vlastně budeme hlasovat. Teď ještě chci říci, že podle nových pravidel musí závěrečné hlasování být jmenovité a bude to i v zápisu z dnešního dne. Takže ještě předtím, než se přistoupíme k hlasování, tak musíme Eh, ověřit, zda hlasují všichni, kdo mají a že zde není nikdo navíc, protože minule hlasovali dva lidé navíc. Takže teď eh, máme zkušební hlasování, ověřujeme, zda všechno funguje. Zahajuji hlasování. Dvacet šest lidí hlasovalo. 27. Za skupinu EPP hlasuje o jednoho člověka navíc. Takže jeden se skupinu EPP, prosím, vyjměte kartu z hlasovacího zařízení, teď je to v pořádku, jinak žádné problémy nejsou, takže můžeme přistoupit k hlasování, k tomu ověřuj, ověřujeme stále. Um, takže 19 se bylo pro, jeden byl proti, ale vypadá to tedy, že nakonec to všechno funguje, hlasovací zařízení také fungují, nejsou žádné problémy. Čili teď máme celou řadu kompromisů, takže mm, když budou některé kompromisy schválené, tak zase jiné pozměňovací návrhy tím třeba odpadnou a já se pokusím eh, to mm, eh, vést tak, abyste všichni tomu rozuměli. Takže první hlasování, mám pocit, že budeme hlasovat vlastně ve dvou částech, takže vždycky vám také řeknu, jaká je ta část. Takže první část, kompromisní balík 3. Kdo je pro kompromisní balík 3? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Čili teď se dostáváme k návrhu 81 na straně 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 84 Úplně dole na straně dvě, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Toto ověříme. Ověřujeme návrh 84. Zahajuji hlasování. 84 ověřujeme. Je to úplně dole na straně 2. Pozměňovací návrh 84 úplně dole na straně 2 ověřujeme. Dobře, začneme ještě jednou. Hlasujeme. Návrh 82 odpadá, čili teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 84 na straně 2. Zahajuji hlasování. Možná v jiné verze je to na straně 3. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Skupina SAD má o jednoho poslance navíc. Děkuji, Patricie. Končím hlasování. Přijato 14 pro, 12 eh, proti, jeden se zdržel. Teď několik stránek přeskočíme a dostáváme se až na stranu 7. Ne, omlouvá se paní předsedkyně, trošku jsem vás milně informovala. Takže teď hlasujeme o balíčku 4 na straně 5. Kdo je pro eh, balíček čtyři kompromisních návrhů? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Sto třicet devět na straně sedm. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřujeme to. Ověřuji, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. Návrh 142. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 143. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 148 dole na straně 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Sto padesát šest na straně 8. Uprostřed strany 8. Vidíte tento návrh všichni, pozměňovací návrh 156. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme, prosím. Zahajuji hlasování. Ověřujeme číslo 156. Stále probíhá hlasování. 156. Hlasujeme o čísle 156. Končím hlasování. Přijato. O jeden hlas. 13 pro, 12 proti, 2 se zdrželi. Návrh 162 na straně 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to, prosím. Zahajuji hlasování. Ověřujeme návrh 162 na straně 9. Končím hlasování. Je to přijato. Návrh 165, stále na straně 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 169 na straně, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 171, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověř mi, ověřujeme, prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 173. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Balíček 5. Balíček 5, kom, balíček kompromisních návrhů 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 167, Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď skočíme hodně daleko. Eh, zelení žádali o dílčí hlasování 190, ale to odpadlo. Takže teď balíček 6, úplně dole na straně 11. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Teď se dostáváme na stranu. Teď strana 13, balíček 7, kompromisních návrhů, balíček 7, na straně 13. Zhruba uprostřed strany 13. Takže kdo je pro balíček 7? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 224 na straně 14. Návrh 224 na straně 14. Ale to odpadá. Děkuji za opravu hlasovacího seznamu. Takže teď 229. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím si, že to je zamítnuto, ale ověříme to, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. O jeden hlas eh, to bylo zamítnuto. Teď se dostávám. 239 na straně 16. Deva, kdo je pro? Či, návrh 239 na straně 16, autor pan Deva. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Balíček 8. Úplně dole na straně 16. Kdo je pro balíček 8? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď strana 18, návrh 264, autor Michel Gerens. Kdo je pro? Návrh 264. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 268 na straně 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 273 na stejné straně 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to, prosím. Zahajuji hlasování o návrhu 273 na straně 19. Končím hlasování. Přijato. Balíček číslo 9. Kdo je pro? Kompromisní balíček číslo 9. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď jsme dole na straně 20, číslo 291. Máte to všichni? Pozměňovací návrh 291. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zahajuji hlasování o návrhu 291. Hlasujeme o návrhu 291. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Teď se dostáváme k druhé části hlasovacího seznamu. Takže na straně 2 kompromisní balíček 10. Tam jsou všechny pozměňovací návrhy výboru pro práva žen, výboru FAM. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to, Balíček číslo 11 na straně 3. Kdo je pro? Je to úplně dole na straně 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to? Strana 5. Návrh 335. Je to v horní části stránky. Našli jste to všichni? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to, prosím. Zahajuji hlasování o čísle 335. Končím hlasování. Zamítnuto. 12 pro, 15 proti. 339. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřujeme. Ověřujeme pozměňovací návrh 339. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 16 bylo proti a pouze 11 pro. Pan Vajrinen, 341, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 345, návrh paní Loli Sanchez, je to úplně dole na straně 5, kde pro? Proti? Drželi se? Zmítnu to. Myslela jsem, že jste hlasoval proti. 345. Chcete hlasovat ještě jednou? Takže ověříme návrh 345. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato o jeden hlas. Tak se omlouvám. Myslela jsem, že socialisté byli spíše proti. Strana 6, balíček 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 354 na straně 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh 354 na straně 7. Dobře, možná to máte na jiné stránce. Jedná se o pozměňovací návrh 354, který se vztahuje k odstavci 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že je to přijato, ale ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 15 plus 13 minus. Bylo to velice těsné, tak je dobře, že jsme to ověřili. 367. Návrh 367. Máte ho všichni? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřujeme návrh 367. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato 15 pro, 13 proti. Teď poskočíme o velký kus. Máme zde balíček 13. Nebudu už čekat ty stránky, abych vás nemátla. Takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se stršel, přijato. Balíček číslo 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. Návrh 392. Je to pozměňovací návrh k okruh 2 pod okruh na straně 9 anglické verze je to úplně dole, je to návrh pana Louis Michela. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to. Zahajuji hlasování o návrhu 392. Tak je to jasně zamítnuto. Nebo vypadá to, že to bude jasně zamítnuto. Je to zamítnuto. Další pozměňovací návrh 393. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo zamítnuto? 394. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ba- balíček číslo 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 406 je to pozměňovací návrh odstavci 27. Na eh, autoře Louis Michel Charles Gorens. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to je přijato, ale raději to ověříme. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 406. Končím hlasování. Přijato o dva hlasy. 408, kousek pod tím, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme to, prosím. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 408. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato o jeden hlas. 411. Autor pan Deva. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to, prosím. Zahajuji hlasování o návrhu 411. Končím hlasování. Přijato. O dva hlasy. Balíček číslo 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Balíček číslo 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 455. Je to návrh k odstavci 31 Heidi Hautala, Judith Sargentini. Našli jste to všichni číslo 455. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto.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 Myslím si, že je to přijato, ale raději to ověříme. Zahajuji hlasování o návrhu 28. Končím hlasování. Přijato. Teď zase přeskočíme, to vás určitě potěší, že poskočíme dopředu. Musíme ověřit, zda všechny ty návrhy cestou odpadají. Takže další je balíček číslo 1. V anglické verzi je to číslo ne, strana 19. Balíček 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 16. Návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme pozměňovací návrh 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 15 ku 11. Návrh 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď budeme hlasovat v bloku. Týká se to bodu odvodnění, které předložil výbor FAM. Budeme hlasovat unblock. Budeme hlasovat v bloku. Víte všichni, kde se nacházíme. Výbor FAM řekl, že to nemáme měnit. Hmm. Takže budeme hlasovat v bloku. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. o těch stanoviskách už nebudeme hlasovat, protože vlastně byly součástí těch kompromisů. Tak, děkuji zpravodaji za to, že tam e, vlastně dal všechny ty, ta stanoviska do těch. A nakonec tedy závěrečné hlasování budeme hlasovat jmenovitě. Dávejte dobrý pozor, jak budete hlasovat, takže vyhlašuji jmenovité hlasování mm, jako závěrečné hlasování. Zahajuji toto hlasování. Mám pocit, že to je poprvé v našem výboru. Takže to historická chvíle, všichni odhlasovali, jak vidím, končím hlasování. Přijato 24 pro, 3 proti, jeden se zdržel. E, děkujeme, pane Stevensi. Panu Stierovi gratulujeme. Chcete, pane zpravodaj, ještě něco říct na závěr tohoto důležitého hlasování? Ano, já bych pouze rád poděkoval všem kolegům. Myslím si, že to byla dobrá práce, které jsme dosáhli spoluprací. Také se nám podařilo zdůraznit věci, které nás spojovaly, abychom celkově promluvili silným hlasem a myslím si, že teď už s velkým sebevědomím se můžeme e, této věci věnovat na plenárním zasedání ve Štrasburku. Děkuji, říká předsedkyně, děkuji vám i stínovým zpravodajům za práci, kterou jste odvedli na této práci. A kdyby zpravodaj neučinil tyto kompromisy, tak bychom hlasovali asi hodinu a půl. Takže děkuji za tuto práci na kompromisech. A nyní přecházíme k dalšímu hlasování, které se týká usnesení o výživě dětí. Máte zase hlasovací seznam před sebou. Takže nejprve je to přijetí návrhu usnesení na téma dětská podvýživa v rozvojových zemích. Takže nejprve k ústním otázkám. Kdo je pro? Přijato. A teď tedy půjdeme k textu samotnému. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Musíme ověřit. Hlasování zahájeno. Ukončeno. Schváleno. 16 k 11. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 24, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odměňovací návrh 25, kdo je pro, proti, zdržel se, musíme ověřit. Hlasování zahájeno. Ukončeno. Přijato. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Opět většinou. Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme si. Zahajuji hlasování k 27. Ukončeno. Zamítnuto. Podměňovací návrh 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme si. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 32. Nebudeme hlasovat odděleně, takže se ptám, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme si. Pozměňovací návrh 32. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 33. Kdo je pro? Proti? musíme si ověřit. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 34, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Myslím, že je to zamítnuto, ale ještě si to ověříme, čili kdo je pro? Hlasování ukončeno. Zamítnuto stejnou většinou. Pozměňovací návrh 35. Hlasování zahájeno. Ukončeno. Omlouvám se, byla to moje chyba. Takže 35. Začneme znova. Omlouvám se technikům. Pozměňovací návrh 35, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 36, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme si. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Budeme hlasovat tedy. 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme si. Hlasování zahájeno. Ukončeno. Zamítnuto. 14 ku 13. Pozměňovací návrh 39. Pro, proti. Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Ověříme si. Zahajuji hlasování ke 40. Hlasování ukončeno. Přijato. 15 17. 41. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. A věříme si, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Budeme si to muset ověřit, takže 42. Hlasování zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 43. Pro, proti. Zdržel se. Ověříme se. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 15 k 13. Pozměňovací návrh 44, ne, ten odpadá. Pozměňovací návrh 45. Pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 46 pro. 46. Pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 47, kdo je pro? Proti? Zdržel se, budeme si to muset ověřit. Zahajuji hlasování ke 47. Všichni hlasovali. Končím hlasování. A většinou schváleno. Pozměňovací návrh 48, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 49, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 50, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Budeme se to muset ověřit. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Padesát jedna, padesát dva odpadají, poznam, pozměňovací návrh padesát tři. Musíme hlasovat k pozměňovacímu návrhu 52, takže kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 53. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Musíme si ověřit. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 54. Kdo je pro? 54. Kdo je pro? Proti? Musíme si ověřit, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A je zamítnuto. Podměňovací návrh 55. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 56. Kdo je pro? Proti? Musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 57. Kdo je pro 57? Proti? Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 58. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Musíme si ověřit. Zahajuji hlasování. Doufám, že všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 59. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 60. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Musíme ověřit. Pozměňovací návrh 60. Hlasování zahájeno. Ještě pořád 60. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 61. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 62. Kdo je pro? Proti? Musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Ale pouze jedním hlas, o jeden hlas. Šedesát tři. Kdo je pro? Proti? Musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 64. Kdo je pro? Proti? Musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto velkou většinou. Pozměňovací návrh 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní body odůvodnění. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Musíme ověřit. Zahajuji hlasování. skončím. Zamítnuto. Podměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro, proti, zdržel se, musíme ověřit, zahajuji hlasování, končím, přijato. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro, proti, zdržel se, Ověříme pozměňovací návrh 7. Ale zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto, protože máme remízu. Pozměňovací návrh 10. Pro, proti. Ověříme. Zahajuji hlasování. hlasovali, eh, za. Končím hlasování zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Musíme ověřit. Pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Pozměňovací návrh 17. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Myslím, že je to stejná většina, ale ještě ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 19, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto stejnou většinou. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 21, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 22, úplně poslední. Kdo je pro? Proti? Musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Je tedy jasně zamítnuto. Končím hlasování. A nyní tedy celé usnesení. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato 23 pro, 3 proti, 2 se zdrželi. Děkuji všem, kteří pomohli prosadit. Okay, colleagues, that concludes all the votes. A tím jsme uzavřeli elektronické hlasování. Ti z vás, kteří chtějí odejít předtím, než budeme pokračovat, prosím učiní teď. leaving. I just want, I'm just going to give you a minute to go so that I can give the rapporteur the floor on the next item. So you can do it in peace and quiet and not with people moving around.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 Paní předsedkyně se omlouvá, říká, že příštím bodem programu je pod 13 Evropský rok pro rozvoj 2015. Náš výbor hrál klíčovou úlohu při přípravě Evropského roku pro rozvoj 2015. Evropský parlament dvakrát velkou většinou schválil tuto iniciativu a výsledné rozhodnutí bylo výrazně ovlivněno prací našeho výboru. Motem tohoto roku bude náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost. A to je tedy moto, za kterým přišli právě členové DV. Je to vůbec první Evropský rok pro rozvoj 2015 a proto budeme mít možnost zapojit občany Evropské unie a paní předsedkyně žádá tedy o klid v sále. Evropský rok je důležitou příležitostí pro zapojení veřejnosti. A je to také příležitost pro to, abychom zjistili, jak můžeme přispět. Máme k tomu speciální pracovní skupinu, zasedá pod předsednictví pana McCarlin, který jehož to bylo iniciativou. Já mu tedy nejprve dám slovo, poté dám slovo skupině Concord, což je platforma občanské společnosti, a potom dáme slovo Evropské komisi. Takže nejprve eh, tedy požádám o představení celého návrhu, který souvisí s Evropským eh, rokem pro rozvoj. Děkuji, paní předsedkyně. Jak už jste řekla, Evropský parlament spolu s ostatními eh, institucemi byl v pozadí iniciativy na prohlášení roku 2015 Evropským rokem pro rozvoj. ECOSOC, výbor regionů, komise se také zapojili a dovolte mi připomenout kolegům, že iniciativa vedla k přijetí legislativního aktu, který byl přijat ještě před koncem funkční období předchozího parlamentu. Je to vůbec poprvé, kdy aspekty vnější politiky se staly tématem Evropského roku, Evropského roku pro rozvoj. Takže příští rok 12 měsíců budeme mít šance hovořit o rozvojové spolupráce, My jsme připravili podklady s návrhy aktivit, kterými by se mohl zabývat výbor DEVE. Také zdůrazňuji, že nám šlo o prosazení konceptu jednoty. Tedy jednotné budoucnosti. A První, co musíme udělat, je představit celou koncepci občanům Evropy tak, abychom získali jejich podporu pro tuto myšlenku a to, i když tedy nebudou znát všechny detaily, ukazuje se z průzkumu veřejného mínění, které provádí Eurostat a ostatní průzkumné agentury, že tedy myšlenka rozvojové spolupráce se těší velké podpoře mezi občany Evropy. Ať už jde tedy o pomoc poskytovanou Evropskou unii nebo jednotlivými členskými státy, záleží jim také na konsistentnosti jednotlivých politik, což je téma, které jsme sami také zdůrazňovali. Náš výbor dokonce jmenoval k tomuto tématu zpravodaje. Hlavním sdělením celé kampaně je důraz na Evropskou unii jakožto globálního aktéra, který hraje stále důležitější úlohu ve vzájemně provázaném světě, ve světě globalizace, kde na jedné straně eh, vytvářeno bohatství a na druhé straně bohužel roste i nerovnováha. To je problém, který musí řešit i rozvojová pomoc a politika. Chudobu totiž není možné odstranit jen tím, že poroste bohatství ve společnosti, ale je, je třeba aktivně prosazovat konkrétní politiky zaměřené na boj s chudobou. Evropská unie bude mít možnost tato témata představit v roce 2015. Chceme zapojit velký počet zainteresovaných aktérů. Je to kampaň eh, tedy velmi důležitá na vysoké úrovni a bude, doufáme velmi účinná. My jsme již uspořádali několik přípravných zasedání, na kterých jsme řešili, jaké iniciativy mohou vést ke skutečné mu dopadu v praxi, a to po celém světě. Chystáme se například pozvat celebrity, tedy velmi známé osobnosti, kteří, které osloví parlament Samozřejmě budou to lidé, kteří se již nějak angažují v oblasti rozvojové pomoci. A ti tedy, jak si pomohou tu pozornost nasměrovat na Evropský parlament a zároveň i na dané téma. Za druhé budeme už tedy několik let vyhlašujeme Evropský den pro rozvoj. A budeme mít tentokrát možnost zorganizovat panel na vysoké úrovni, tedy debatu na vysoké úrovni, právě v rámci takového dne, Evropského dne pro rozvoj. Podobné debaty proběhou i během dní otevřených eh, dveří, tedy především na takzvaného svatého Šumana, kdy budou dny otevřených dveří ve Štrasburku, Bruselu a Lucemburku. A i při této příležitosti můžeme upozornit na problematiku rozvojové pomoci z pohledu Evropské unie. Stejnou příležitost máme také u příležitosti Expo 2015 v Miláně, kde se hodláme angažovat v oblasti výživy v Evropské unii a boje tedy s podvýživou. Chceme tedy prosazovat právo na jaksi potravu jakožto jedno ze základních lidských práv. Také budeme spolupracovat s národními parlamenty, které tu samozřejmě také hrají klíčovou roli. Tady jde vlastně o sdílené pravomoce. Unie tady hraje velice důležitou koordinační úlohu. Aby jsme byli svědky toho, že máme před sebou ještě spoustu práce, například v potírání epidemie eboli. A to je tak trochu srovnatelné. Pokud jde o setkání s národními parlamenty, doufáme, že pokročíme ku předu ve spolupráci s nimi. Můžeme vystupovat jako takoví ambasadoři při návštěvě národních parlamentů, konkrétních výborů v těchto parlamentech. Celá řada parlamentů má vlastní výbor pro rozvoj, takže bude, to je dobrá příležitost oslovit tyto členy, tyto poslance v jednotlivých hlavních městech. Možná, že výraz ambasador se úplně nehodí, že je to příliš silné. Ale máme mezi námi pana Stýra, který býval diplomatem A my tady v podstatě jen prosazujeme určité politiky, takže ambasador je asi výraz, který se nehodí. Ale každopádně nám jde o šíření určitě, určitého sdělení. Také se zapojíme do celé řady různých akcí, 8. a 9. ledna příštího roku proběhne zahajovací ceremonie v Rize na toto téma. My už jsme dostali eh, pozvánku a teď jsme tedy dopoledne na zasedání koordinátorů řešili, jak se k tomu postavíme. Já se také paní předsedkyně omlouvám za svůj absenci z dnešního dopoledne. A budeme mít také slyšení na téma cíle trvale udržitelného rozvoje. To by mělo proběhnout příští rok na jaře. Pak tu máme téma financování, rozvojové politiky. I k tomu budeme mít slyšení 25. února. Máme také plánovánu misi do Konga, do východního Konga a do Rwandy. Delegaci vysleme také do Addis Abebe na konferenci na vysoké úrovni o financování pomoci. To tedy bude eh, 15. 16. července příštího roku. A konečně bude, proběhne také zvláštní summit pro rozvojové cíle OSN na téma rozvojových cílů OSN někdy v průběhu příštího roku. Na půdě OSN také každý rok probíhá konference na toto téma. To je tedy vše. Paní předsedkyně, dovolte mi poukázat na to, že máme samozřejmě k dispozici také konvenční nástroje. Příští týden se setkáme se zástupci direktorátu pro komunikaci a také se zástupci eh, komunikačních služeb v parlamentu, tak abychom zajistili publicitu této iniciativě. Já jsem si jist, že pokud se nám podaří spolupracovat napříč jednotlivými skupinami bude Evropský rok pro rozvoj opravdu úspěšnou iniciativou a pomůže k tomu, abychom významně ovlivnili politiku v této oblasti na příštích sedm let. Já si myslím, že můžeme vyslat velmi dobrý signál v tom smyslu, že naše stanovisko je pevné a semknuté v této věci. To je tedy vše, paní předsedkyně. Pokud jde o Evropský rok pro rozvoj. A jak jsem už řekl, doufáme, že to bude kampaně na všech frontách, která pomůže představit toto téma ve větší šíři. Nyní dávám slovo zástupci platformy občanské společnosti s názvem Concord. There. Okay. To outline what, what the plans of Concord are. Dobře, takže nyní prosím, eh, co má v plánu Concord. A já bych úvodem chtěla říci eh, tisícere díky. Eh, my jsme minulý týden měli neformální setkání s Concordem a myslím, že to bylo mimořádně, mimořádně úspěšné. Eh, děkuji vám, eh, paní předsedkyně, za uvítání. Já jsem Marius Swanzes, eh, jsem nizozemský občan a zde zastupuji jedno z největších humanitárních organizací občanské společnosti. Nyní pracujeme v, v Kongu a jsme členem Evropské konfederace podobných organizací. Já bych chtěl poděkovat eh, velice za vaše pozvání eh, a že vás budu moci informovat eh, o tom, co chystáme. My jsme, abych se ušetřil čas, zhrnuli to, co zde chci říci v stručném dokumentu. Je to úplný přehled nejrůznějších eh, činností, které plánujeme v partnerství s Evropskou komisí a s mnoha eh, dalšími aktéry eh, z občanské společnosti. Pokud by paní předsedkyně se domnívala, že jí bude čas pro otázky a odpovědi, já budu jedině rád. Nicméně teď bych se chtěl e, zaměřit na jeden aspekt, významný aspekt našich plánů. A sice jde o poněkud komplikovanou e, šanci, abychom e, vytvořili a svolali opravdu širokou frontu evropské, evropských organizací z občanské společnosti nejenom z Bruselu, ale z celé Evropské unie a kteří občanské společnosti by pak byly považováni za stakeholdery této spolupráce. Evropská komise na nás eh, správně eh, na nás správně spoléhá eh, s tím, že se nám podaří schromáždit co nejvíce partnerů. A posílit eh, rozvojovou spolupráci eh, jak tedy na eh, úrovni členských zemí, tak celé Evropské unii, což bude důležité pro budoucnost. Pro některé aktéry to bude poměrně snadné, poněvadž mm, například eh, NGO z oblasti lidských práv, eh, životního prostředí, eh, oblastí konfliktu a tak dále, tak ty jsou velice dobře zavedené na vnitrostátních i celoevropské úrovni a vědí, jak mm, nejlépe se pouštět do takovýchto partnerství. A právě tyto občany, tyto občanské společnosti by se mohly stát jak misi replikátory a šiřiteli eh, těch nejlepších zkušeností. A důležité je, eh, aby se tam všichni dozvěděli to, co je pravda, to znamená nejenom jaké, eh, o jaké zdroje tady jde, o jaké investice, ale také o ty Eh, věci, které mm, z toho vzešly. My jsme velice rádi, že s námi velice rádi spolupracují některé evropské instituce, jako je ECOSOC a výbor regionů. A také máme kontakty eh, k občanské společnosti po celé Evropě a k regionálním aktérům poměrně složitá skupina aktérů, eh, které bychom chtěli přilákat, poněvadž je považujeme za mimořádně důležité, eh, jsou organizace diaspor. Eh, tím, že bychom se s nimi pouštili do aktivní spolupráce a se sítěmi těchto diasporických organizací, bychom mohli eh, víc zapojit eh, ty eh, součásti občanské společnosti, které stojí spíše na okraji scény občanské společnosti. My dnes víme, že jsou to stovky milionů lidí, kteří žijí dneska mimo svoji zemi původu a mnozí z nich jsou eh, nyní občany, eh, občany Evropské unie a nebo jsou eh, další generací, která se už narodila z té. Také pokud se týče remitancí, to znamená výdělků, které zasílají eh, v Evropě žijící lidé do svých, eh, svým rodinám v zahraničí, eh, dosáhly v posledním roce 4,4 bilion eur, což je o 3,3 více, než tomu bylo rok předtím. Čili jsou významným ekonomickým faktorem k rozvoji svých vlastních domácích komunit. Když Henry Kissinger hovořil eh, o Evropské unii v 70. letech říkal, ptal se tedy, jestli chcete zatelefonovat do Evropy, tak jaké má Evropa telefonní číslo a my máme ten týž problém eh, s organizacemi činnými v diasporách. Eh, takže toto bychom chtěli změnit. A já bych na vás rád chtěl apelovat, jakožto na poslance Evropského parlamentu, zasedajícím na výboru DV, eh, prosil bych, abyste eh, také navazovali vztahy eh, se svými voliči s národními parlamenty a tak, abyste nám pomohli navazovat tyto vztahy, o kterých jsem hovořil. A pak bych měl ještě jednu prozbu. Eh, prosím, uvědomte si svůj vlastní potenciál na to, abyste byli opravdu eh, zásadními a silnými šiřiteli té zprávy, kterou eh, my vám zde tady předáváme, tak aby to by bylo prostě v duchu této skvělé Evropské unie. Pokud se týče akcí eh, rozvojových eh, v roce 2015. Určitě budete mít mnoho příležitostí hovořit v parlamentu, hovořit doma, hovořit do médií a tak dále. Pan Görens už hovořil o řadě konkrétních eh, možností a mělo by jich být ještě mnohem více. Jménem Concordu a občanské společnosti v Evropě bych vás chtěl požádat, abyste eh, využívali této příležitosti a potenciálu, který máte, a abyste upozorňovali veřejnost a dostávali to, co my tady děláme, do veřejného povědomí. Eh, posilovali znalosti evropských občanů nejenom o rozsahu a velikosti rozvoje pomoci, ale také o výsledcích, které teď dosahujeme je důležité angažovat občany jakožto kritické myslitele a aktivní aktéry do rozvoje. A je potřeba také posilovat to, to, to, to vědomí eh, společné eh, zodpovědnosti za naši planetu a její zdroje eh, v rámci solidarity. Myslím, že Eh, váš, vaše eh, možnost eh, ovlivňovat veřejnost a média je obrovská a mělo by se toho využít. A my za občanskou společnost vám rádi dodáme materiál, který potom můžete předávat dál. A, a, chceme a budeme vám tedy dodávat eh, materiál, který je jednoduchý a srozumitelný pro občany. Myslím, že právě takovéto eh, jednoduché příběhy z praxe chytnou za srdce mnohem více než sofistikované politické proslovy a možná si lidé potom uvědomí, že sami eh, mohou lecos změnit a pracovat na novém spravedlivém světě, kterému budeme jednou neříkat náš svět a naše budoucnost. Děkuji vám a nyní eh, bych dala slovo eh, našim poslancům, pan kolega Stýr jako první. Eh, děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl také začít poděkováním kolegovi Charlesovi Gerensovi a za jeho vysvětlení v úvodním proslovu. Já bych tomu rád eh, doplnil eh, dvě věci. Za prvé domnívám se, že jde nejenom o skvělou příležitost, eh, jak se obrátit na občany, ale je to také další možnost rozšířit ten okruh občanů, kteří už jsou aktivními členy občanské společnosti kteří možná dnes si příliš nejsou vědomí všeho toho, co se tady děje, ačkoliv víme, že většina evropských občan, občanů jistě podporuje e, činnost Evropské unie v oblasti, v oblasti rozvojové. Takže možná bychom měli udělat více a snažit se najít další způsoby, e, jak se jak komunikovat a přitáhnout e, Eh, občany. A samozřejmě další věc je eh, obrátit se na vnitrostátní parlamenty. Samozřejmě, že je to také otázka rozpočtu. My potřebujeme určitou podporu a samozřejmě je třeba eh, také, aby se v členských zemích dodržovali závazky v podobě tedy toho, eh, těch 7,1% hrubého národního důchodu, eh, který má jít na rozvojovou pomoc. A eh, samozřejmě to všechno souvisí také s tím novým rozvojovým rámcem po roce 2015. Je Eh, naší roli, abychom eh, zdůrazňovali také vyzavy národním politickým reprezentacím, eh, o jak důležitou část naší politiky jde. Takže já, jak říkám, děkuji Charlesi Gerensovi a těším se na naplňování této politiky. Děkuji nyní paní Hautala a potom pan kolega Neuser. Děkuji vám. Já samozřejmě do značné míry souhlasím eh, s panem Stýrem, eh, který hovořil eh, o tom, jak je třeba připomínat státním parlamentům o tom, že je opravdu třeba věnovat se a věnovat prostředky na rozvojovou pomoc a možná je třeba hledat nové zdroje. Já bych celkem ráda Eh, dostala nějaký příklad, eh, jak se zapojují organizace diaspor. Eh, já jsem se dozvěděla o projektu somalské diaspory, která je u nás poměrně velká. A my jsme se obrátili na Mezinárodní organizaci pro migraci IOM a šlo o to, aby se Eh, zdravotníci, profesionální somáští zdravotníci dostali na somálský venkov. A eh, bylo to velice úspěšné, nejenom tedy u nás, ale také třeba v Norsku nebo ve Velké Británii. Eh, v ta, ta diaspora skutečně může, prodat, může dodat mnoho odborníků a profesionálů, kteří budou daleko užiteční ve své domácí zemi. A ještě bych chtěl říct, že organizace občanské společnosti to v mnoha rozových zemích mají momentálně velmi těžké a eh, je třeba, abychom podporovali eh, ty, kdož obhajují lidská práva a aktivisty, eh, kteří jsou často pod značným tlakem v rozvojových zemích. Čili já si myslím, že skutečně je mnoho toho, co můžeme udělat pro Eh, to, abychom aktivizovali eh, některé části občanské společnosti. Poněvadž eh, já si myslím, že toto skutečně je vhodný způsob vynakládání daňových prostředků. Ano, děkuji Norbert Neuser. Děkuji vám. Tak já bych chtěl poděkovat Charlesi Gerensovi a mm, ještě bych chtěl také poděkovat eh, eh, Aně za práci a myšlenky, které tady eh, vnesla do debaty, tak aby příští rok byl úspěšný. Já myslím, že se shodneme na tom, že Evropský rok rozvoje se nemůže omezit pouze na Štrasburg, Lucemburg a Brusel ale musí eh, najít cestu do členských zemích. Jsem přesvědčen, že máme také mnoho partnerství na úrovni eh, regionální a obecní eh, v Evropě, kteří mají své vlastní styky s partnery v rozvojových zemích. Myslím si, že ta šance na navýšení těch 7-10% je velká a měla by se využít. Dnes například se setkává eh, Bill Gates s kancerskou Merklovou a eh, pomalu eh, už vycházejí na povrch údaje o tom, že u v případě tedy německém eh, to nebude 0,7, ale spíš nějak 0,38, což je smutné. Nicméně chtěl bych zmínit také dobrý příklad eh, z naší země. My máme 16 eh, spolkových zemí, které jsou zodpovědné za kulturu na svém území, ale všechny pořádají akce k Evropskému rozvojovému roku. A já si myslím, že to je docela dobrý příklad, který je vhodné zopakovat. No a ještě poslední věc. My pro tento Evropský rok rozvoje potřebujeme promotion. Jestliže za dva týdny se obrátí eh, papež František na Evropský parlament a Eh, možná, že tam řekne, že eh, je to mimořádně důležitý rok pro Evropu, eh, tak já to odvažuji, odvozuji od jeho proslovu na Lampeduze. Čili já si myslím, že pokud zmíní tento, tento, toto téma, tak máme mu co odpovědět. Já vím, že tématika se nyní domlouvá mezi protokolem Martina Šulce a protokolem Vatikánu a já si myslím, že by to mohl být takový dobrý předběžný strat pro roku 2015. Eh, děkuji. Teď ještě Nerč Diva, možná pan Jasen. Ještě někdo se bude chtít přihlásit do debaty? Eh, děkuji, paní předsedající. Já přece, eh, tedy přece jen bych chtěl na začátku poděkovat Charlesi Gorensovi za skvělou práci. A mm, skutečně eh, my se musíme soustředovat eh, na rozvoj. Já myslím, že v tomto výboru práce eh, běží dobře, poněvadž tady nemáme příliš politická témata a zhodujeme se a soustředujeme se na boje proti chudobě a řekl bych, že tyto naše společné hodnoty jsou nepříliš ovlivňovány rozdíly v našich politických názorech. Nicméně, když se podíváme na EU jako celek, zejména tedy eh, mou zemi eh, v současné době, eh, tak my sami jsme poměrně nespokojení a nešťastní. A já se opravdu divím, že náš výbor příliš neuchopil a nepochopil svoji vlastní důležitost. Mohu říci, že eh, rozvojové úsilí eh, je zcela v souladu eh, s politikou konzervativní strany Davida Camerona a my samozřejmě mm, máme vyhrazeno těch 7 desetin procenta Eh, hrubého národního produktu. Ale když se podíváme jinak na Evropu, tak máme eh, hodně problémů s Ukrajinou, Sýrií, Iránem a tak dále. Eh, je tady příliš velká rozmanitost názorů, na ničem se nedokážeme zhodnout, ani tedy zahraniční politice. A když se podíváme také na jiné oblasti činnosti EU, i tady je mnoho rozporů. Ale pokud existuje jedna věc, na které se zhodneme v celé Evropské unii, no tak to je právě rozvojová politika. My jsme de facto eh, gigantickou nevládní rozvojovou organizaci. A myslím, že s tím můžeme být velice spokojeni, jak my, tak také členské země. A já nevím, eh, proč o tom nevíž, nehovoříme eh, více, proč se více nepropagujeme. Eh, náš výbor je skutečně takovou důležitou dílnou na dobro, ale přitom jsme jakousi popelkou, která sedí kde si stranou. Zatímco, zatímco jsou tady mnozí, kteří si hrají na eh, důležitější a rozvíjí velké problémy, ze kterých tady nikdy nic není. Protože když se podíváme třeba na, na Rusko, na Irán, na atomovou, atomové zbraně eh, Palestínu, Izrael, tak kolik členských zemí, tolik národů. Ale v oblasti rozvojové se shodneme všichni. Či já si dokonce myslím, že my bychom měli řídit EU poněvadž eh, my představujeme opravdu ten eh, největší a nejshodnější kolektivní úsilí. Čili já bych eh, rád, abychom hovořili nejen o roce 2015, ale o období po, začínajícím rokem 2015. A to, prosím, jsou slova, Eh, člověka, který je skrz, skrz euroskeptikem. Ano, děkuji. Eh, ne, že my eh, oznámíme ostatním výborům, že to tady přebíráme. Dobře, pan Jansen. Já skutečně mám obrovské Eh, nebo chtěl by vyjádřit eh, obrovské díky všem těm, kdo se zapojují do toho Evropského eh, roku spolupráce v oblasti rozvoje. Myslím si, že je poměrně málo oblastí, které by více přispívaly do, na, do nárůstu euroskepticismu. Bude to jakýsi umělý svátek, kde uměle e, přitahujeme lidi e, a eh, prostě máme tady země, které jsou povinny odvádět miliony nebo miliardy do e, evropského rozpočtu. Čili já si myslím, že pro euroskeptiky eh, ten bude eh, ten rok evropské rozvojové pomoci přímo dárem nebes, za který budou velmi vděční. No, bez ohledu na to eh, se zde hovoří o organizacích existujících v diasporách. Já nevím, jestli Eh, osoba, která o tom hovořila, eh, opravdu ví, o co jde. Eh, myslím, já tedy doufám, že to tak je. Děkuji vám. Tak já bych teď vyzvala Evropskou komisi, aby nám k tomu něco řekla. Takže jaké jsou plány Evropské komise, stručně prosím? Děkuji, paní předsedající. Já se pokusím to udělat rychle, eh, protože eh, my tady se blížíme k vyvrcholení práce, která byla zahájena už před dvěma eh, roky. Můžeme vyslovit velké uspokojení, i když je to prostě obrovský úkol. Stručně se dá říci, že z naší strany jsme pracovali na tom, aby ty komunikační aspekty, a to byla vlastně moje práce, e, e, aby ta komunikační práce skutečně byla na startovní čáře k prvnímu lednu. A vidím, že tady e, E, zde ve vašem výboru do toho tady vnášíte ty e, politické aspekty a také v dalších e, výborech se snažíme o to, abychom měli jednotnou linii politiky a komunikace. Já si myslím, že jde o unikátní příležitost nejenom pro nás, ale také pro celou EU abychom mohli lépe kooperovat naši rozvojovou politiku. Já si myslím, že takto můžeme zbudit zájem u mnohých dalších lidí a e, skontaktovat se s těmi, kteří, o kterým, kterým jde o e, tuto rozvojovou pomoc. Já Eh, mohu říci, že my jsme hodně zázeli na témata jako užitečnost a eh, důstojnost, eh, když jsme připravovali komunikační strategie a budeme dávat hodně do oběhu dávat hodně příběhů o tom, jak to vlastně vypadá a budeme se snažit o to, abychom nějakým způsobem Eh, se dostali také do povědomí eh, lidí, které nezajímají jenom čísla. Budeme hodně využívat také webové stránky a sociální média, eh, poněvadž bude to o spolupráci a budeme, jak jsem řekla, prezentovat příběhy a budeme to prezentovat tak, aby bylo jasné, že to není jenom bruselský výmysl, ale že je to pro všechny, kteří se chtějí zapojit do rozvojové spolupráce. My jsme dosud měli dobrou spolupráci s národními koordinátory 27 eh, členských zemí eh, má už svoje programy, eh, tady spolupracujeme s místními parlamenty a e, s um, úřady e, ve všech e, členských zemích. Rádi vám dáme k dispozici svůj toolbox a z toho se dá vybírat cokoliv, co se může komu hodit. A my se opravdu těšíme na to, abychom eh, tu spolupráci během roku 2015 co nejvíce rozšířili, abychom pronikli do domácností a tak dále. A eh, potom také 9. Eh, prosince budeme pořádat velkou schůzi, velké setkání aktérů, abychom se ještě sladili No a hlavní je, aby, aby oslovili co nejvíce eh, lidí. Thank you very much. Just... Eh, děkuji. Ještě bych kolegům chtěl říci, že eh, doufáme, že budeme mít toolkit, který bude použitelný. Také tady budeme mít spolupráci s DG.com a de facto poslanci dostanou nástroje k použití v členských zemích. Dobře, a teď dávám slovo zpátky ještě panu Gerensovi, jestli nám tedy chce říct ještě něco dalšího na závěr. Děkuji vám, paní předsedající. Já jsem v úvodním proslovu zapomněl zmínit přínos Concordu a pana Vandrse, který je neúnavným poslem iniciativ, které jsou trvalé a pečuje o ně Concord. Takže e, velice děkuji a e, přeji vám hodně štěstí do těch kroků, které budou i našimi kroky v roce 2015. Ano, Chci ještě jednou připomenout, že je třeba přesvědčit eh, národní parlamenty eh, tak, abychom eh, měli vylíčené jasné směry navazování nových vztahů. Paní Hautala hovořila o nových zdroj financí a zdůraznila potenciál diaspor v jednotlivých zemích při odkrývání nových horizontů. Já osobně plně sdílím její stanovisko eh, na, na rozdíl od těch, kdo jsou skeptičtí. Pan Neuser trvá na tom, že členské země eh, jsou ještě velmi vzdáleny od plnění svých, svých povinností, tedy eh, pokud se týče prostředků vynákládaných na rozvojovou pomoc. To by prostě eh, měl být eh, samozřejmost, že dáme těch 70% a ti, kteří to plní, měli by přesvědčit ostatní. Stavíme na dokumentu Evropský konsensus pro rozvoj, eh, který už v podstatě je součástí evropské legislativy. Není lehké nacházet vždy ta nejvhodnější slova zvláště když vidíme ten konsensuální eh, charakter této politiky ve srovnání s jinými politikami. A myslím, že eh, máme mnoho důvodů se zamyslet nad tím, proč vlastně nejsme ambicioznější, zejména na mezinárodním poli. Eh, jsme to k tomu vyzývání už léta, takže bychom se do toho měli pustit. Děkuji také komisi, panu Jansenovi, za mimořádně efektivní a užitečnou práci. Tato iniciativa narážela vždy na podporu a pan Anders říkal, že eh, ten storytelling eh, by eh, mohl pomoci vysílat ty správné signály. Komise nás v červenci pozvala na jednu vlastní akci, kde naši pozornost upoutali hosté z Bílého domu, eh, když hovořili o svých zkušenostech. Možná, že i já bych tady mohl něco povyprávět. Byl jsem na schůzi koordinátorů, kdy jsme hovořili také o velvyslancích. Čili eh, budeme tady mít eh, takové dva tábory, jedni budou pro, druzí budou trošku méně pro, ale já jsem zároveň měl příležitost eh, setkat se s některými ambasadory a pokud se týče jednoho frankofonního ambasadora, sválně neříkám francouzského, tak on používá k tomuto tématu, poněkud nevybírává slova, ale já bych vás všechny chtěl ochránit před eh, takovouto volbou jazyka, eh, jimž, eh, již se můžeme stát také cíly či adresáty. Co se týče tématiky na příští rok, připomněl bych ještě na závěr naši hlavní touhu. Evropský rok 2015 bude Evropským rokem rozvojové pomoci. Měli bychom tedy přijít s dostatkem strukturálních projektů, tak aby tato zkušenost přetrvala do budoucích let. Abychom měli tedy více rozvojových politik, které by byly zakotvené v strukturách Unie i v srdcích našich spoluobčanů. Ano, takže těšíme se, až to příští rok vypukne. Děkujeme všem, děkujeme Concordu. No a teď eh, další bod. Development. Dalším bodem na pořadu jednání měl být soukromý sektor a rozvoj, ale pan Gerenc musí odejít dříve, takže nás poprosil, zda bychom eh, mohli nejprve hovořit o činnosti smíšeného parlamentního schromáždění. Je to vlastně bod 10, který jsme dnes dopoledne odložili na odpoledne. Eh, pan Gerenc říkal, že to nebude příliš dlouhé. Budeme hovořit tedy o činnosti smíšeného parlamentního schromáždění. Pan Deva souhlasil s tím, abychom prohodili pořadí. Takže teď se podíváme na bod 10. Činnost smíšeného parlamentního schromáždění AKTEU. Celá řada z vás je členem tohoto parlamentního schromáždění. Hovoříme také o, tedy, hovoříme tedy o výroční zprávě za činnost eh, v minulém roce, takže ti, kteří jsou zde novými poslanci, tak eh, možná nejsou dostatečně informováni. Takže nejprve zpravodaj, potom stínový zpravodové a potom případně další, kdo se že, kdo chtějí požádat o slovo. A potom se dostaneme k tomu bodu o soukromém sektoru. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Zpráva o činnosti smíšeného parlamentního schromáždění AKT EU je vlastně takovou pravidelnou mm, je vlastně pravidelným bodem programu. Teď vlastně hovoříme tedy o e, smíšeném schromáždění, které je financováno z Evropského rozvojového fondu. Máme se tedy země AKT. Mm. Myslím si, že zde není dostatečně dobrá parlamentní kontrola. Eh, Evropského rozvojového fondu. Myslím si, že tu kontrolu by mělo vykonávat eh, alespoň 100 parlamentů jednotlivých zemí, protože tyto země i tak přispívají, tak i čerpají z tohoto Evropského rozvojového fondu. Evropský parlament i vnitrostátní parlamenty se domnívají, že Evropský rozvojový fond je fondem, který by měl monitorovat někdo jiný než oni sami, takže možná Evropský parlament, ale Evropský parlament nemá žádné pověření eh, ze smluv, které by mu to dovolovalo. Eh, jde o to, že je to vlastně jakési spoluvlastnění ze strany těch členských států, takže chybí zde dostatek eh, struktury a dohledu. Evropský parlament i vnitrostátní parlamenty tedy nemohou vykonávat své parlamentní výsady a řádně monitorovat eh, využívání tohoto fondu. To jsem chtěl říct pouze na úvod. Parlamenty mohou přistupovat k různým iniciativám. K tomu to také činí smíšené parlamentní schromáždění AKTEU. Můžeme pokládat dotazy, i když nemáme přímou úlohu ehm, monitorovací, ale je důležité, abychom dohlíželi na plnění rozpočtu, který e, naplňují prostředky z Evropského rozvojového fondu. Tak na začátek dobrá zpráva. Na mou zprávu zde eh, už jsou nebo na, na mou zprávu zatím jsou pouze dvě reakce a lhuta pro prodávání pozměňovacích návrhů už je příští týden. Takže já z toho eh, tedy docházím k závěru, že dva kolegové četli mou zprávu, dva poslanci a možná i jejich asistenti, takže snad celkem čtyři lidé už eh, četli tuto zprávu. Já jsem optimista, takže možná i ti ostatní četli tuto zprávu a to, že nikdo nepředložil žádné další pozměňovací návrhy, znamená, že prostě všichni pokládají mou zprávu za vynikající. Tak to byla ta dobrá zpráva. A teď tedy ta špatná zpráva. Co se týče zasedání smíšeného výboru, tak došlo k tomu, že jeden členský stát vlastně nebyl před několika lety schopen uspořádat tu, nebo nebyl ochoten uspořádat tu společné zasedání a i ostatní mm, státy uh, Eh, v tom pokračují, takže nakonec to vlastně dopadá na Evropský parlament, aby uspořádal ty společné mm, akce, ta společná zasedání smíšeného parlamentního schromáždění. Ale v minulosti bylo zvyklé využít to jako určitou příležitost. Většinou to byla země, která byla Eh, předsednickou zemí EU a využila tuto možnost k tomu, aby zlepšila informovanost o tom, co činí toto smíšené parlamentní schromáždění. Většina eh, těch schůzí se teď tedy koná v Bruselu a myslím si, že tím, mm, jak se ztrácíme příležitosti, třeba lépe informovat občany členských států o tom, co děláme. A už v těch minulých zprávách jsme hovořili o tom, že je důležité zlepšit informovanost občanů o otázkách rozvoje. Další věc, kterou si říci. Většinou zde máme výroční zprávu, ale tento Teď vlastně máme zprávu na, za dvě období 2012 a 2013. Není to nějaká dramatická změna, ale vypadá to tak, že spolu předsedové se stále více zapojují do práce. Předseda Evropského parlamentu by se také do toho mohl zapojit, třeba přednést projev. Chtěli bychom, aby spolupředsednictví schromáštění se mohli účastnit eh, a mohli se aktivně účastnit všech těch zasedání, která pořádáme, aby mohli přednášet projevy a aby se také mohli účastnit i práce Rady ministrů. To se domnívám, že jsou ty hlavní body zprávy. Nevím, jestli jsem ještě něco zapomněl. No, pokud jsem na něco zapomněl, tak mi to určitě někdo z vás přepomene. To je z mé strany asi vše. Ještě mi dovolte poděkovat panu Pongovi a panu Louis Michelovi za to, že už předložili pozměňovací návrhy. Ale, jak jsem tedy ještě řekl, předpokládám, že všichni tuto zprávu četli, pouze, pouze nepředložili žádné návrhy. E, dobře, takže lhuta pro Předkládání pozměňovacích návrhů je příští týden. Zatím se přihlásili do diskuse čtyři lidé, pan Ponga, pan Deva, ještě další se hlásí, takže já vytvořím seznam. A nejprve pan Ponga má slovo, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat panu Görencovi za práci, kterou odvedl na zprávě o činnosti smíšeného parlamentního schromáždění. V té zprávě je mnoho velice zajímavých informací. Za to období 2012-2013 ve zprávě se říká, že smíšené parlamentní schromáždění je orgánem pro dialog mezi severem a jihem a to je něco, co bychom měli podpořit a co bychom měli také dále propagovat v naší práci. Já sám jsem předložil několik pozměňovacích návrhů a chtěl bych ještě připomenout, že jsou zde dva členské státy, které zatím ještě neratifikovaly revidovanou dohodu z Kotonu a také je zapotřebí ještě zmínit příslušné rozhodnutí. je důležité, abychom podporovali činnost tohoto smíšeného parlamentního schromáždění. Je také, mm, ještě jsem chtěla učinit komentář, že, asist, že už sebou nemůžeme brát asistenty na to zasedání. Děkuji, nyní pan Mosku. Manskur. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych panu Gerencovi říci, že zprávu jsem si s velkým zaujetím přečetl. A pokud ji zde snad četl jenom jeden, tak bych to byl já, ale myslím si, že určitě tuto zprávu četlo více lidí. Domnívám se, že tato zpráva je vynikajícím základem pro další práci. Nechci teď hovořit o všech podrobnostech, jenom bych chtěl říct, že jak zpráva, tak to usnesení. Já jsem zde nebyl v tom minulém legislativním období, ale chtěl bych se soustředit na některé body, které pokládám za velice důležité a zajímavé. Souhlasím i, i, i má politická skupina, souhlasíme s vašimi názory, které se týkají toho, že eh, je zde kritika Irska a Řecka. Eh, Irsko a Řecko nebyly ochotny uspořádat eh, příslušné zasedání tohoto smíšeného parlamentního výboru, když, to, když byly předsednickými zeměmi EU. Tak na to se také díváme kriticky a dále se domníváme, že politování hodné to, že rada nedává příliš, nebo neklade příliš pozornosti činnosti smíšeného parlamentního schromáždění, protože právě eh, ty výstupy toho smíšeného parlamentního schromáždění si zasluhují pozornost a jsou to ty hlavní body, ty hlavní věci. Je důležité zdůraznit činnost smíšeného parlamentního schromáždění a proto podporujeme to, co řekl zpravodaj, když hovořil o tom, že spolupředsedové smíšeného parlamentního schromáždění by měli mít možnost účastnit se rady ministrů, stejně jako zástupce Evropského parlamentu. Také jsme učinili celou řadu různých návrhů, jak tu zprávu ještě doplnit a naše pozměňovací návrhy brzy dostanete. Například se zde navrhuje vytvoření speciální pracovní skupiny v Evropském parlamentu, která se má zabývat budoucností partnerství AKT-EU po roce 2020. Těch eh, budoucích pět let bude zásadní pro nové definování vztahu mezi zeměmi AKT a EU. A proč je to tak zásadní? Je důležité abychom posílili legitimnost smíšeného parlamentního schromáždění. Musíme proto jmenovat dva stále zpravodaje, kteří budou bdít nad eh, soudržností rozvojové politiky. Jejich úlohou bude právě zaručit takovou soudržnost. Článek 12 dohody z Kotonu která byla v roce 2010 revidována, musí být uplatňována správným způsobem. Na závěr bych ještě chtěla říci, že by bylo vhodné pohovořit o limitech článku 4 a 16 této dohody. Konkrétně narážím na hlasovací postup, který by někdy mohl zablokovat určité iniciativy. No a na základě komentářů, které jsem právě učinil, předložím příslušné pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Ništeva a pak pan Hojzer. Děkuji Charlesi za další kvalitní zprávu. Paní předsedkyně, já bych se chtěla vyjádřit k jedné věci. Máme zde takzvané smíšené parlamentní schromáždění. To je název, který existuje více než 31 let. Já jsem vždy měl dojem, že prvním hlavním úkolem parlamentu je provádět demokratickou kontrolu rozpočtu. Ale vypadá to, že toto smíšené parlamentní schromáždění je jediným takovým orgánem na světě, které nemůže kontrolovat žádný rozpočet. No a pokud tam není žádná kontrola rozpočtu, tak pak eh, je to parlament, který vlastně tam může jenom tak planě hovořit. Pak už, pak, pak... Eh, máme zde rozpočet, Máme zde určitý rozpočet, který vlastně nikdo nekontroluje. Není to e, ten rozpočet Evropské unie, e, protože nad tím bdí e, Evropský parlament a také Evropský účetní dvůr, ale právě je to Evropský rozvojový fond, protože ten vlastně nikdo nekontroluje. Měly by ho kontrolovat členské státy a už o tom neho, ne, ne, nehovoříme o, žádných, o žádných drobných částkách, protože na následujících 5 až 6 let je to asi 23 miliard eur. Když se podíváme na to, jak se k tomu staví vnitrostátní parlamenty, včetně dolní sněmovny britského parlamentu, tak eh, zjišťujeme, že tam vlastně příliš velká kontrola není. Takže to je obrovská částka, obrovský objem, který eh, je zde a který vlastně vůbec nikdo nekontroluje. No a pak zde máme tady to parlamentní schromáždění, které se tak postupně na svých eh, zasedáních přesouvá eh, ze země do země, nebo alespoň tomu tak bylo v minulosti. A vynakládá ten rozpočet na různé věci ale myslím si, že je naprosto očividné, že byste měla být kontrola těch vynakladaných prostředků. Smíšené uh, pardon, je to komise a členské státy, které rozhodují o předělení prostředků z Evropského rozvojového fondu. Já teď eh, nechci klást otázku, zda smíšené parlamentní schromáždění by mělo mít možnost eh, rozdělovat ty peníze, protože si myslím, že by nemělo, protože smíšené parlamentní schromáždění žádné peníze do toho fondu nedává, ale myslím si, že minimálně by mělo mít možnost kontroly toho, kam ty peníze vlastně plynou. Charlesy? Charlesy. Předsedkyně, ano, teď eh, před chvilkou jsme řekli, že právě v té naší nové pracovní skupině v rámci Evropského parlamentu se také mimo jiné podíváme i na Evropský rozvojový fond a na to, jak ho kontrolovat. Souhlasím s tím, co jsi řekl? Já jsem byla v, v tomto schromáždění asi před sedmi lety a tehdy jsme také na ten rozpočet, nebo tehdy jsme se tomu rozpočtu také věnovali, takže možná bychom o tom měli ještě hovořit. Nyní pan Hojstr? Z mojí strany bych chtěla poděkovat panu Karencovi. Myslím si, že nepotřebujeme žádné další vysvětlení. Víme, že pan Karenc vždycky hovoří jasně a to je vidět i z této zprávy. Považuji za důležité poté, jak se vyvinula činnost smíšeného parlamentního shromáždění v posledních letech, eh, to, že tedy za irského předsednictví poprvé vlastně došlo k takovému eh, zaváhání v tom smyslu, zdali takovéhle setkání eh, uspořádat a Irsko tedy váhalo z hlediska nákladů takové schromáždění, následně se podobně zachovalo i Řecko. To je tedy jasně řečeno v bodě dvě a já myslím, že musíme udělat všechno proto, aby členské státy v takovémhle postupu dále nepostupovaly. V roce 2014 proběhly eh, dvě setkání v Evropě, první ve Štrasburku, druhé na konci listopadu znova ve Štrasburku a tedy Byro pro smíšené parlamentní schromáždění rozhodlo, že příští setkání příštím roce obě budou tedy v zemích AKT. Ty však neváhají tolik, protože to tady znamená významné posílení jejich image jakožto hostitelské země. A my, jako Evropané, jsme vlastně tuto možnost tak dobře nevyužili. A proto tedy si myslím, že příští rok bychom měli vyvíjet větší tlak na členské státy Evropy v tomto směru. A poslední bod, tady si můžeme poklepat na rameno sami sobě, protože tedy ty ne, nežádoucí vlivy jsou poměrně omezené, zvláště pokud jde o zasedání v plenární ve Štrasburku a podobně. A já si myslím, že i nadále bychom měli klást důraz na rozvojovou pomoc. Děkuji. A poslední řečník. Bueno, la razón por la cual eh, muchos euro... Děkuji. Paní předsedkyně, důvod, proč celá řada europoslanců, včetně mě, usilovala o to, aby pan <clears throat> Gerenc vypracoval tuto zprávu, spočívalo v tom, že pan Gerenc je mimořádně usilovný, klade neustále otázky i po chodbách, v baru a podobně. A je důležité, abychom jaksi měli zprávu, která si opravdu zaslouží přečíst. A to se podařilo. My jako kolegové pana Garance jsme vždy, eh, jsme se tedy vždy byli vědomi toho, jak velké úsilí je ochoten vyvinout ve chvíli, kdy je pověřen úkolem vypracovat nějaký dokument. A tohle je velmi důležité téma. Proto důležité i pro předchozím funkčním období parlamentu, je to důležité i nyní. A eh, já se také uvědomuji, že to, jak probíhají naše jednání, má dost často rutinní ráz. a nevždy se dostatečně snažíme i tady v kontaktu se zeměmi, se kterými bychom potřebovali navázat konstruktivní a trvalý dialog. A jak už Norman právě řekl, pokud bychom měli vypracovat seznam všech zasedání a všech věcí, které tedy probíhají pod hlavičkou smíšeného parlamentního schromáždění. Viděli bychom tu velkou nerovnováhu zájmu, tedy eh, daleko větší zájmy ze strany kolegů z AKT než z Evropské unie a proto si myslím, že do příštího zasedání by bylo dobré pracovat na nějakém formálním nebo i neformálním sdělení, které pošleme členům, tedy těm evropským členům smíšeného parlamentního schromáždění, a upozorníme je na to, že by měli opravdu vážně brát za příští zasedání ve Štrasburku. Já si myslím, že je tedy dobré začít uvažovat o nějakém rámci pro vztahy se zeměmi AKT do proto příští plánovací období roku 2020 abychom zjistili, co tady není tak dobré a jak dále posílit a zlepšit naše politické i další vztahy se zeměmi AKT. Musíme podpořit některé AKT země v tom smyslu, aby hráli daleko aktivnější úlohu na mezinárodní politické uh, scéně, ať už je to G77 nebo Pařížská konference o změnách klimatu, která proběhne v roce 2015, či při stanovování tedy dalších cílů pro období po roce 2015. Důležitý nebo významný počet těchto zemí se může zapojit do spolupráce jich-jich, což je tedy jeden z inovativních rysů rozvojové spolupráce v posledních letech. A konečně musím říci, že já jsem se účastnil velkého počtu debat, který byla spochybňována úloha dohod o hospodářském partnerství a spolupráci. Pochyby se týkaly toho, zdali nejsou asymetrické, zdali mají skutečný přínos. A já si myslím, že jedním z úkolů, na který se můžeme zaměřit, je právě tedy revize těchto smluv. Je otázka, zdali postupovat po jednotlivých zemích nebo v rámci regionu. Eh, Dali bychom mm, si vybrali jenom některé země a za tímto účelem a jiné ne, protože nemá smysl eh, tedy snažit se o uzavření dohody EPA se zeměmi, které na tom nemají eh, zájem a postupují autonomně Pokud jde o dohody EPA, já jsem si všimla, já jsem si všimla na některých zasedáních na mezinárodní úrovni, jako je například UNCTAD, že mezi zeměmi AKT, zvláště těmi z Afriky, je velká ochota debatovat o alternativách k dohodám EPA. Bylo to skoro bolestivé, protože proces ratifikace už vlastně běží. Všechny ústupky byly dojednány a jejich situace se zhoršila, protože tady už neplatí nařízení o usnadnění přístupu na trh, takže jejich situace je horší. A já myslím, že bychom se mohli zaměřit třeba na to, jak podpořit práci regionálních obchodních organizací a se skupení v Africe. Já myslím, že eh, tady je velký potenciál. Neměli bychom se tady zabývat pouze dohodami EPA protože tedy eh, země východoafrické, které obchodují se zeměmi západní Afriky, by měly mít možnost tedy propagovat i tuto formu obchodu a já si myslím, že bychom s nimi mohli spolupracovat například prostřednictvím eh, Centra pro mezinárodní obchod na půdě VTO, což je vynikající organizace se sídlem v Ženevě. Nemůžeme to prostě nechat pouze na soukromém sektoru. Um, Ještě tedy dávám slovo zástupci komise. Introduce yourself, because I've been given... Já vás poprosím, abyste se představila sama, protože mě původně sdělili jiné jméno. Uh, moje kolegyně, kterou se tu zmiňovala, řeší soukromý sektor. A já tady k této problematice mohu říci, že komise obecně za to souhlasí se závěry této zprávy. A také s jejími zjištěními, například pokud jde o slabé zastoupení Evropy v těchto oblastech, a velmi často také Evropa ne, dostojí očekáváním, která mají země AKT. Tady máte i pravdu, že je to, že tady práce na platformě smíšeného parlamentního schromáždění nabízí jedinečnou příležitost jak už je uvedeno ve zprávě, také tedy probíhají regionální zasedání. Čili my nemáme žádný problém s touto zprávou, ale uh, je to určitý formální pro, problém. Um, zpráva vyzývá komisi k tomu, aby jak se vypracovávala větší objem podkladových dokumentů, například předem zasílala písemné odpovědi na plánované interpelace a podobně. A já musím říci, že tedy K vypracování těchto odpovědí dochází na bázi interinstitucionální spolupráce a my tedy už tradičně vlastně oslovujeme poslance v této věci předem tak abychom získali představu, jaké otázky budou kladeny příslušnému komisaři. A vy teď říkáte, že něco podobného neprobíhá. Já si myslím, že je škoda to takhle hodnotit, protože zatím tedy šlo o dobrovolnou spolupráci, která je eh, tedy zakotvena v pravidle 21 a jednacího pořádku smíšeného parlamentního schromáždění. A já myslím, a tento článek, který nebo toto pravidlo, umožňuje na, s námi konzultovat v rámci interinstitucionální spolupráce předem. A um, tady, abych skončila trošku optimisticky, mohu, můžeme slíbit, že do budoucna budeme předávat i písemné odpovědi. E, děkuji, děkuji panu Gererovi, který je můj přítel. Jsem si jist, že i ti, kteří nečetli zprávu, mají jistě dobrý důvod, ale eh, pokud tedy nevíte, jaký přesně má tato zpráva obsah, já to rád schrnu. Pro ty z vás, kteří to nečetli, pan Ponga se ptal, co se stane po roce 2020. To je velmi dobrá otázka. A musí, o které tedy musíme začít přemýšlet už teď. Protože kontinuita politik nebo naopak odchýlení se od politiky, je třeba připravovat s předstihem. Výsledky jsou zatím dobré pro obě strany, pro Evropu i pro AKT. A já si myslím, že ve spolupráci s komisí a s členskými státy si myslím, že bychom se tedy všichni měli zapojit do toho dialogu, jak by měla vypadat situace po roce 2020. Pak tu padlo několik otázek v tom smyslu, jak více eh, otevřít eh, činnost smíšeného parlamentního schromáždění demokratickým principům. Například se hovořilo o projednávání po jednotlivých komorách. To je tedy sice zastaralý způsob, ale odráží to, jak zpravidla fungují parlamenty v zemích AKT. Požádáme byro, aby uvážilo, jak zlepšit tuto situaci. No, ze strany Evropy můžeme také hovořit o dohledu nad rozpočtem. Já si myslím, že pokud eh, tedy, že i kdybychom, pokud bychom se drželi přesně těch rozpočtových pravidel, rozhodně bychom si vedli lépe. Eh, kolega Divo hovořil o dohledu nad aktivitami parlamentu a vím, že v tom byl aktivní a sdělil mi, že jediný parlament, který byl ochoten ho pozvat, byl parlament eh, Burkina Faso. V Evropě tedy žádný parlament nebyl ochoten pozvat eurokomisaře eh, k debatě o evropském rozpočtu. To je tedy mizerný výsledek. A je to něco, na čem bychom měli pracovat, co bychom se měli snažit zlepšit. Je třeba to zasadit do konceptu celkového oslabení vývoje v Evropské unii, protože máme jen velmi málo ministrů, kteří se účastní jednání k AKT. V některých zemích vůbec neexistují ministerstva pro rozvoj a pokud ano, tak je, se jejich ministři stejně neúčastní eh, těchto ministerských debat. A já myslím, že to je něco, na co bychom měli poukázat. A říct jasně, eh, že lidé, kteří Tedy, že mm, za ministerstvo se mohou účastnit i jeho zástupci, nemusí to být přímo ministři. Například e, při zasedání v Kongu belgický ministr neměl možnost zastupovat Evropu, vzhledem k tomu, že do poslední chvíle nedošlo ke schodě o tom, jak má vypadat politické zastoupení Evropy. je tedy ta tradice, že by to měl být někdo ze země, jež má předsednictví Evropské unie, ale prostě na tomto zasedání jsme jaksi neměli relevantního evropského zástupce. A to je také něco, co bychom mohli zlepšit. Koordinace politik je tématem, kterému bychom se měli více věnovat a konečně myslím, že paní Hautala zmínila dohody EPA, což samozřejmě eh, je tématem, které by tedy mělo být tématem pro regionální konference. Také je třeba uvažovat o tom, jaký dopad budou mít dohody TTIP na Afriku. Šéfe, máme před sebou ještě spoustu práce. Já chci poděkovat všem kolegům a zástupcům komise za to, že vystoupili a pomohli mi vyjasnit eh, si mé úvahy. Brzy budou předkládány pozměňovací návrhy, ale já jsem tedy připraven já si myslím, že v rámci hlasování bychom neměli postupovat stylem oni proti nám. A ve chvíli, kdy půjde otázky s větším přesahem, a možná bychom měli se snažit o spolupráci s kolegy napříč politickým spektrem. Takže tím je toto téma vyřízeno a nyní k poslednímu bodu programu soukromý sektor a rozvoj. My jsme se dohodli, že proběhne výměna názorů bez dokumentu. Naším zpravodajem je pan Deva. Rádi bychom si tedy stručně vyslechli zástupce komise a také zpravodaje, protože komise tedy právě zveřejnila eh, zprávu o posílení úlohy soukromého sektoru bylo to před koncem funkčního období předchozího parlamentu a proto jsme již neměli možnost o tom debatovat, ale přitom je to velice důležité v kontextu příštího roku a všech debat o financování rozvoje. Čili nejprve pan Deva a pak dám slovo komisi a pak mám na seznamu stínové zpravodaje a další kolegy. Takže nejprve pan Deva. Děkuji, paní předsedkyně. Je mi potěšením, že mám příležitost podělit se s kolegy a s vámi o své úvahy na toto velmi důležité téma. Já jsem opakovaně na půdě tohoto výboru zdůrazňoval, jak zásadní je přispívat k vytváření bohatství a hospodářského růstu naší, tedy naší pomocí. Jak zásadní je, aby naše rozvojové politiky podporovali podnikatelského ducha a inovace. Jak naprosto zásadní je, aby lidé v rozvojových zemích měli možnost vlastnit eh, nemovitosti, které obývají, vlastnit podniky, zakládat je během několika dní, aby, tak, aby to netrvalo roky, protože tím vším přispívají k většímu výkonu ekonomik. A soukromý sektor je takovým hnacím motorem růstu ve všech tržních ekonomikách. Vytváří 90 pracovních míst, a umožňuje mobilizovat dom, domácí zdroje trvale udržitelným způsobem. Proto jsem velmi potěšen eh, tím, že komise vydala sdělení o úloze soukromého sektoru a jeho příspěvek k rozvoji. Eh, a to tedy v eh, rámci iniciativy bývalého komisaře pana Spielberga a našeho kolegy dnes je důležité posílit dopad soukromého sektoru na trvale udržitelný rozvoj v rozvojových zemích, zvláště pokud jde o splnomocnění úlohy žen. Ať už jsou jakékoliv kultury a tradice společnosti, ve kterých tyto ženy fungují. Je důležité, aby tedy se ženami bylo zacházeno jako s rovnoprávnými bytostmi. Nejprve si myslím, že musíme podpořit soukromý sektor na místní úrovni, v domácím prostředí, posílit fungování služeb, lepší přístup k financování a propakovat trvale udržitelný a inkluzivní růst. Malé a střední podniky i mikropodniky jsou takovou páteří růstu. Malé střední podniky v rozvojových zemích se často potýkají s daleko větší regulatorní zátěží eh, v porovnání s podniky z Evropské unie a velice často tedy fungují v rámci černé ekonomiky právě z tohoto důvodu. A to také znamená, že ale nejsou chráněny zákonem. Regulatorní prostředí v některých zemích přímo nutí malé a střední podniky eh, stahnout se do oblasti černé ekonomiky. Eh, po cestě z letiště v celé řadě zemí vidíte malé stánky eh, lidí, kteří prodávají zboží, něco opravují a podobně, ale to její podnikání nemá právní základ, nelze jej předat dalším generacím vzdědit a podobně. A také to znamená, že tady podnik není registrován, nemá žádnou výsledovku, neznáme hodnotu jeho aktiv, neprodukuje účetnictví. A takovýchhle eh, podniků, dá se říct, jsou miliony v rozvojových zemích. A pokud by se podařilo je legitimizovat, tak by hrubý domácí produkt těchto zemí dramaticky vzrostl. Vytvářet prostředí eh, přátelské vůči neformálním aktivitám by mělo být jednou z priorit. Eh, úplně stejně zásadní, jako je omezování administrativní zátěže. A za druhé můžeme spolupracovat s mezinárodním soukromým sektorem Evropské a další nadárodní podniky tedy mohou přispět ke společným cílům a trvale udržitelnému rozvoji. Je šokující, ale je pravda, že 51 ze stovky největších ekonomik na světě, 51% ze stovky největších ekonomik na světě je domovem tedy těch eh, největších korporací. Těch 500 největších nadárodních podniků vytváří 70 objemu celosvětového obchodu. A to je obrovský potenciál, který můžeme uchopit ve chvíli, kdy s nimi začneme spolupracovat a, a také tedy převezmou svůj díl odpovědnosti za snižování míry chudoby, ale my s nimi v podstatě nemáme žádnou interakci a to ani na půdě tohoto výboru. Takže na jedné straně tvrdíme, že chceme bojovat proti chudobě, protože máme ušlechtilé záměry, a, nebo alespoň chceme přispět ke zmírnění chudoby, ale to přece nejde bez toho, že bychom opravdu spolupracovali, naslouchali a debatovali se zástupci a, vlastně 51% celkového objemu ekonomiky. Rostoucí počet těchto podniků si vlastně již uvědomuje, že mohou přispět trvale udržitelnému rozvoji tím, že budou fungovat způsobem, který přispěje k zvýšení růstu a nastartování hospodářské soutěže a také zlepšení určitých sociálních norem a povede to také k ochraně životního prostředí. A my tedy vlastně k tomu je, můžeme přidat i určitou ochranu těch chudších složek, složek dodávkového řetězce. Je totiž pravda, že velké podniky, tyto velké podniky stejně potřebují kvalifikovanou pracovní sílu a je jejich zájmu i z chudých zaměstnanců dělat zaměstnance kvalifikované je to výhodné pro všechny. Pro ty z nás, kteří chtějí zajistit naplnění rozvojových cílů tisíciletí, pro ty z nás, kteří chtějí bojovat s chudobou, a, ale i pro podniky, kteří, eh, které potřebují kvalifikovanou pracovní sílu, a to ve stále rostoucí míře, protože i pro ně tedy se ta hospodářská soutěž vyostřuje je třeba zaměřit se na trvale udržitelný rozvoj v oblasti zemědělství, zdravotnictví, eh, ve výzkumu a vývoji a podobně. Mezi našimi rozvojovými politikami by jednou z priorit mělo být šíření eh, těch dobrých postupů a expertních znalostí eh, ze strany soukromého sektoru. Oni to dělají pro sebe, proč by to nemohli dělat pro celý svět, pro, pro nás, pro Evropskou unii, pro chudé? Měli bychom prostě využít jejich odborné znalosti a zkušenosti. A pokud tyto zdroje dáme dohromady se zdroji veřejného sektoru, může to vést například ke e, zlepšení dodávky vody po celém světě e, protože tedy například objem projektů v oblasti vodohospodářství eh, a to za partnerství soukromého a veřejného sektoru dosáhlo objemu 34 miliard dolarů po celém světě. Eh, čili eh, z veřejného sektoru by podobné projekty nebylo možné financovat, ale eh, soukromý sektor ty peníze dal dohromady a pomohl tedy milionům lidí v přístupu k vodním zdrojům tam, kde dosud museli vodu nosit eh, dlouhé hodiny eh, z nějakého vzdáleného zdroje. Většina soukromých firm musí i ze zákona jak si transparentně uh, fungovat. Samozřejmě najdou se i černí hráči, ale většina evropských podniků, to jsou ty velké podniky, jsou regulovány tak, že musí nabízet právě tuto transparentnost. A proto bychom s nimi mohli spolupracovat a tedy podpořit ty dobré zvyklosti, například ochranu soukromého vlastnictví, boj proti korupci v soudnictví, a zavedení regulatorního rámce, který usnadňuje tedy fungování místního soukromého sektoru. Tady všude máme před sebou ještě spoustu úkolů a je třeba, aby nevládní organizace, organizace občanské společnosti, orgány místní státní zprávy a soukromé podniky začaly spolupracovat a zaměřili se tedy na zlepšení situace nejchudších obyvatel ve svých komunitách. Jedině tak můžeme chudým lidem v těchto zemích nabídnout možnost osvojit si nějakou kvalifikaci, díky tomu si vydělat trochu víc peněz, možná založit nějaký podnik, vytvářet hodnoty, získat přístup k mikrofinancování a prostě si zlepšit životní podmínky. A to je tedy cíl, ke kterému se hlásím, ale potřebuji i vaše spolupráci, zkušenosti a pomoc. Děkuji. Děkuji vám. A nyní eh, pan Kabahaman z Evropské komise, eh, prosím, aby nám pohovořil o sdělení Evropské komise. A prosím, dejte nám také kontext. Eh, prostě jakým způsobem k tomu přistoupit. A pak možná i detaily. Ano, děkuji vám. Eh, to bude Roberto Rudolfi, eh, ne tady pan kolega, a já všechny zdravím. Máte pravdu, paní předsedkyně. Eh, není mnoho, co by se dalo dodat k tomu, co řekl pan Deva. To jsou principy a hnací síly za tímto sdělením. Možná jenom pár bodů a pak bych potom řekl, co bude následovat. Otázka principu a kritéria spolupráce se soukromým sektorem, eh, to je velice citlivé a to, co pan poslanec Deva eh, řekl, tak to je všechno pravda a my potřebujeme eh, také samozřejmě ty inovace a energii, kterou do toho vkládá jedině soukromý sektor, samozřejmě také také zaměstnanost. Otázka je vlastně té interakce, interakce jak tedy eh, prostředky Evropské komise by měly inter, interagovat s eh, privátním sektorem. Chceme tedy podporovat eh, soukromé aktivity, samozřejmě ano, ale chceme také mít jasno v principech. Ty principy se nacházejí v mnoha směrnicích Evropské unie, například směrnici o transparentnosti a také eh, je zde řada iniciativ. Eh, takovým příkladem je třeba eh, zákon o lesích a osvědčené postupy při nakládání s těmito zdroji. Eh, já třeba taky věřím, že i eh, ženy mohou zlepšit svoje postavení ekonomickými prostředky. A my tady potřebujeme partnerství pro spolupráci. My tady říkáme, že potřebujeme zvýšit produkci eh, zemědělců, potřebujeme je pozvadnout, potřebujeme také Eh, eh, zlepšovat eh, vzdělávání a také vzdělávání v zemědělství, aby tady bylo vidět, že prostě ten obor je větší a že má také komerční budoucnost. My třeba potřebujeme propojit inovace a výzkum v zemědělství s farmami, neboť právě ty mohou mohou tedy být nositeli změn. My máme ve svém vzdělení eh, řadu akcí ve třech oblastech politika a regulatorní prostředí a finance. Privátní investoři mají k dispozici spoustu peněz ale možná, že to nejsou vždy ty vhodné instrumenty. Eh, v subsaharské Africe se často poskytují prostředky, které, tedy půjčky, které jsou drahé a krátkodobé. Eh, my bychom potřebovali nižší eh, úroky a v podstatě existuje určitý prostor, my ho nazýváme selháním trhu, kde můžeme zasáhnout. Další taková věc je elektrifikace venkova. Chceme poskytnout udržitelnou, vydatnou, moderní energii všem a tady mezi přístupem k energii, mezi dostupností energie a rozvojem je naprosto jasný vztah. Jde také o zlepšení udržitelnosti. My vždycky vypisujeme výběrová řízení, což je fajn, Eh, jenomže eh, taková to udržitelnost, eh, udržitelnost takového soukromého aktéra, který připojuje lidi na elektrickou síť, tak to je pro nás otázka udržitelnosti, to je pro nás otázka rozvoje. My máme nevládní organizace a malé aktéry, kteří jsou ochotní Eh, přinášet elektřinu do odlehlých oblastí, do, eh, do tedy eh, vesnic, které nejsou připojeny na centrální síť, poněvadž oni nejsou schopni postavit nějaké, nějaká dálková vedení. No, čili my potřebujeme tedy tyto soukromé Eh, soukromé eh, aktéry, kteří by tam investovali, ale oni mnozí váhají, poněvadž je to pro ně příliš nebezpečné. No a toto je právě selhání trhu a tam my můžeme zasáhnout a tam eh, stimulovat investice. Čili co chceme dělat? Chceme, tedy tím klíčovým slovem je mainstreaming. Chceme provádět mainstreaming investic Eh, tak jak to řekl pan kolega Deva, eh, a to ve všem, agribiznis, zemědělství. Eh, máme země, které sázejí na komerční zemědělství. Máme v energetice mnoho soukromých firm, které potřebují se rozvíjet, aby mohly rozvíjet svou zemi. A my chceme, aby naše principy spolupráce se soukromým sektorem do toho vplynuli, tak abychom znásobili výrobní investice. Chceme, aby eh, neformální činnost se sformalizovala. Eh, a to, to by samozřejmě mohlo vést k útlumu té neformální ekonomiky, ale to potom zmobilizuje domácí zdroje. Já tedy nevím, jestli moje odpověď byla vyčerpávající, paní předsedající, ale eh, my zde máme systém programu a různé tematické a geografické akce a chceme najít právě takové akce, kde ten eh, místní privátní sektor s velkým potenciálem, a to myslíme o malých, to hovoříme o malých a ještě menších a úplně mikropodnicích, ne o e, velkých firmách. Čili tyto malé, ti jsou schopni e, opravdu e, znásobit potenciál, využít potenciál. Třeba při produkci kaká my třeba nemáme dostatek kaká v Evropě. Takže prostě eh, chceme podporovat farmáře v Africe, aby produkovali kakao. Eh, takže paní předsedající, eh, tolik moje odpovědi. Ale my tedy skutečně máme jasné zaměření na rozvoj eh, soukromého sektoru v rámci AKT. Máme kolik? Zhruba 20 zemí, eh, které Eh, požádali Evropskou komisi, aby se angažovala v rozvoji jejich soukromého sektoru. A máme regionální prostředky a tematické prostředky, eh, ze kterých eh, velice často financujeme soukromý sektor, například elektrifikaci venkova. Děkuji vám. Máme tady dlouhý řečnický seznam. Stier, Norbert Neuser, Heidi Hautele, Charles Goerens, and Pedro Silva Pereira. Lola, and Lola Sanchez. So, uh, does anybody else wish to... Ještě někdo, prosím. A ještě já. Tak to bude všechno asi. So, Yeah, I'm just looking at the time. We've got 45 minutes, so about... No, máme asi 45 eh, eh, minut, takže 3-4 minuty na každého. Davo? Eh, děkuji, paní předsedající. Zkusím to vzít stručně. Především bych chtěl poděkovat kolegovi Nergidevovi za úvodní proslov i tak i panu ambasadoru Dolfemu který nám zde eh, představuje eh, takový eh, typ ne kritizovaného suchého byrokrata, ale člověka, který do toho vkládá vášeň. No a abych řekl to, co jsem chtěl říct. My nemůžeme všechno přenechat trhu. Samozřejmě tam funguje soukromý sektor, a my bychom mohli zavřít oči a nechat, ať si tam dělají, co chtějí. A nebo si připustíme, že existují chyby a selhání trhu a že tady skutečně je třeba je globálně napravovat. A proto je nezbytné zahájit tento dialog a tuto kapitolu eh, s privátním sektorem. Ano, eh, ta filozofie, která zde byla nastíněna, tu plně podporujeme za EPP. Děkuji Norbert Noise. Děkuji a děkuji panu kolegovi Devovi. Já eh, myslím, že sotva kdo v tomto výboru by se více dokázal angažovat v tomto tématu. Já myslím, že bychom tak, jako k tomu přistupuje pan zpravodaj, že bychom i my měli k tomuto přistupovat pragmaticky a neideologicky. Přesto ovšem bych chtěl eh, komentovat eh, něco, co je důležité pro nás, eh, jakožto sociální demokraty. My totiž chceme aby, eh, byla, aby se zde hovořilo také o právech eh, zaměstnanců, jinak eh, se takové podniky nemohou udržitelně rozvíjet. Dále ženy. Je třeba myslet na mladou generaci, poněvadž Afrika je velmi mladý kontinent s obrovským potenciálem. A ti E, kteří dostanou vzdělání, tak se potom mohou angažovat třeba také v privátním sektoru. Existují e, mnoho příkladů, e, kdy si mladá generace vypracuje šance, které stojí za to podpořit. No a další věc, komise nás všechny nadchla. A já myslím, že toto je téma, které neustále opakujeme. Bez přiměřené, udržitelné energie se ve venkově vpřed nepohneme. Prostě řemeslník, když si může rozsvítit, může pracovat více. Čili to byl jen takový malý příklad eh, toho, jak skutečně potřebná je udržitelná energie právě na venkově. Děkuji nyní kolegyně Hautala. Děkuji paní předsedkyně. Myslím, že není pochyb o tom, že potřebujeme privátní sektor pro rozvoj. A já bych ráda přidala také, také několik nápadů ještě eh, k tomu, co eh, zde přednesl úvodem kolega Deva. A také to, co řekla komise, eh, to nás velmi potěšilo. Já zopakuji to, co tady zaznělo. To není o multinacionálních koncernech, to je o malých, středně velkých a mikropodnicích, které vytvářejí eh, pracovní místa. Já myslím, že bychom se tady měli zaměřit na pár inovací. Eh, tady hovoříme o základně pyramidy, to je jak pomoci právě těm nejchudším, aby byli eh, ekonomicky aktivní a aby byli schopni se ekonomicky angažovat a uživit i v těch eh, oblastech, které nazýváme oblasti bez ekonomické aktivity, tedy slamy. Čili skutečně jde o ty nejchudší z nejchudších, aby měli možnost obživit. Také myslím, že máme mnoho práce v oblasti eh, vzdělávání, eh, řekněme, řemeslníků, eh, protože jsou tady lidi mladí, kteří Eh, samozřejmě potřebují základní a středoškolské vzdělání, ale také by měli mít nějaké řemeslo. No a tady by mohly pomoci právě ty větší mezinárodní firmy, eh, poněvadž mnohde v Africe je problémem právě eh, nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Inovace ty jsou klíčové a komise tedy hovořila o dostupnosti energie. E, pamatujeme si, jak nám říkal Ban Ki-moon. Sám Ban Ki-moon nemohl studovat po západu slunce, poněvadž si neměl jak rozsvítit. A to je dneska otázka pro 3 miliardy lidí na celém světě. Také bych chtěla připomnět, že Eh, mnoho z těch eh, chudých eh, nemohou využívat bankovních a finančních služeb. My máme nyní v Nizozemí iniciativu naší královny, která věnuje svoji energii tomu, aby právě chudým ženám se dostalo dostupu k finančním službám. No a další dimenze, eh, to jsou eh, závazky mezinárodních firm. Já se obávám, že Evropská unie se příliš často eh, vykresluje jako protektor a promotor velkých investic. Jenomže co potom ty další závazky. A tady se dostáváme k otázce Eh, korporátní zodpovědnosti. A já jsem velice ráda, eh, že eh, jsme velkou většinou hlasovali pro zavedení povinných pravidel pro společenskou odpovědnost firm. Čili komise tady zmínila velice kvalitní evropské iniciativy a máme zde iniciativu EITI, to je Eh, iniciativa pro transparentnost v těžebním průmyslu, čili aby eh, se dávaly také eh, dávala určitá část zisku Eh, na tu eh, udržitelnost, aby se eh, zacházelo s udržitelným způsobem, třeba zkrácením lesů a tak dále. A já bych o tom mohla mluvit ještě dlouho, poněvadž toto je obrovská oblast. Děkuji Charles Gerenz a další dva. Les, les, les rapports sur le développement économique dans les pays en développement nous révèlent euh, Tyto hospodářské zprávy o rozvíjících se zemích ukazují, že je zde značný počet zemí, jako zejména v Africe, kde vidíme, že dochází k hospodářskému růstu dokonce vyššímu třeba než 10%. Třeba v Ghaně je růst okolo 14%. Pak je stále otázka, zda tento růst generuje dostatečný příjem nebo dostatečné příjmy k tomu, aby se to vlastně eh, využilo k boji proti chudobě. Respektive, mm, myslím si, že ty příjmy jsou, ale otázka, zda jsou ty eh, finance pak dobře rozděleny právě na boj s chudobou. Usilujeme o inkluzivní růst, o růst eh, podporující začlenění, to je něco, co obhajujeme. A myslíme si, že to je také zásadní i pro budoucnost rozvojové politiky EU. Domnívám se, že toto pojetí rozvojové politiky je nesmírně důležité. A v rámci této politické koncepce bychom měli vynakládat peníze, eh, které plynou pouze na tento cíl. Pokud chcete podporovat ehm, třeba řemesl, řemeslnické eh, obory v těchto rozvojových zemích, tak můžete třeba podporovat určitá školení nebo vzdělávání mladých lidí, což jim může umožnit vymanit se z chudoby, protože tyto lidé získají určité vyhlídky do budoucna. Je důležité soustředit se na vymycování chudoby a pokud e, ten projekt bude cílit na vymícení chudoby, tak to podpoříme. Pokud se tam nehovoří konkrétně o boji s chudobou, to jsou takové určité extrémní případy. Na jedné straně máme inkluzivní růst, což je součást toho systému, a e, pak je zde určitá sekundární role, pokud to vůbec tedy hraje nějakou roli. Já se chci zde zeptat na jednu věc. Jak můžeme změřit dopad eh, politických koncepcí EU v této oblasti? Mohla by na to třeba komise reagovat? Mohli by nám říci, zda nám její pracovníci mohou poskytnout informace o dopadu těchto politik nebo o tom, jak vypadá ten inkluzivní růst, jak to vypadá v zemích, které dostávají naši podporu. Můžete to nějak změřit? Můžete to nějak ohodnotit? A pak je zde také otázka diferenciace. Jsou zde určité země, které stále potřebují naše podporu, nedokážou se bez ní obejít. A pak jsou zde zase země, které už mají své vlastní prostředky na to, aby dokázali bojovat s chudobou sami. Myslím si, že je velice důležité ukázat, že, naši, že naše principy mm, jsou založeny na určitých eh, hmotných výsledcích, nebo že mají hmotné výsledky. Je důležité ukázat, že existuje reakce na uplatňování našich principů. Máme zde například inspiraci z modelu z Jižní Ameriky, kde je ale ještě mnoho chudoby, anebo si vybereme jiný příklad, jinou cestu a budeme usilovat o inkluzivní růst. A v tom případě musíme pracovat komplexně. Chtěla bych se tedy zeptat komise, zda by nás mohla podrobně informovat o tom, jak je uplatňován tento princip. Další řečník, pan Silva Pereira. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že pan Deva položil dobré základy pro tuto diskusi. Téma je nesmírně důležité. Já budu připravovat zprávu o financování po roce 2015 a zcela jistě se tam budu zmiňovat i o e, soukromém sektoru a vlastně využiju tuto diskusi e, k těm uvahám e, o financování pro roce 2015. Hovoříme nejenom o společenské odpovědnosti firem. Myslím si, že na jedné straně musíme vzít v úvahu to, že je třeba posílit soukromý sektor v rozvojových zemích. A pokud posílíme soukromý sektor, tak to samo o sobě mm, přispěje k rozvoji. Nicméně, posílit soukromý sektor nestačí. Hlavní zásady, kterými se řídí činnost soukromého sektoru, jsou velice důležité. Například se klade důraz na transparentnost. Také chceme bojovat s neformální ekonomikou. Ale to nepostačí ke zlepšení samotného, nebo pokud budeme bojovat s neformální ekonomikou, tak to vlastně může přispět i k, té, i k boji s chudobou. Pokud zde existuje paralelní ekonomika, kde se neplatí daně, tak tam vlastně nedochází ani k redistribuci eh, bohatství. Takže potřebujeme, aby tam byly stanoveny určité podmínky, za jakých může fungovat soukromý sektor. Pak je zde také otázka, jak propojit soukromý sektor s, s strategickými rozvojovými cíly. To je rovněž velice důležité. A tím už se dostávám i k nástrojům partnerství. Evropská unie zde má zkušenosti eh, s partnerstvím soukromého a veřejného sektoru, to jsou ty dohody PPP. Některé zkušenosti jsou dobré, jiné méně dobré, zejména v oblasti rozvojové politiky. Myslím si, že z těch zkušenosti bychom se měli poučit a zejména bychom se měli poučit z těch eh, eh, špatných zkušeností, abychom příští partnerství soukromého a veřejného sektoru dokázali spravovat lepším způsobem. No a pak se ještě chci vyjádřit k financování rozvojové politiky prostřednictvím soukromého sektoru. Musí zde být eh, pravidla Mm, využívání těchto financí také zde musí být určité podmínky pro poskytování úvěru. To jsou všechno věci, o kterých bychom měli dále hovořit. A podle mého názoru by bylo chybou, pokud bychom o budoucím rozvoji uvažovali eh, bez toho, abychom přemýšleli o soukromém sektoru, protože soukromý sektor s těmi pojistkami, o kterých jsem hovořil, je klíčový pro financování pro roce 2015. Děkuji. Další řečník, paní Lola Sanchez. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče soukromého sektoru, tak jsme optimisté. Domníváme se, že v rozvojových zemích je důležité zavést určitá, určité bezpečnostní pojistky, které zajistí, že soukromý sektor se bude chovat odpovědně, že nebude oslabovat zájmy lidí a že bude také dodržovat všechny zásady rozvoje, na nichž pracujeme v našem výboru. Je také důležité, aby zde vše bylo transparentní. Nechceme se tolik soustředit na tu neformální ekonomiku, také se chceme zabývat otázkou takzvaného smíšeného financování, blendingu. Víme, že zde je trošku nižší míra transparentnosti. Pak je zde také otázka využívání financí pro soukromý sektor. Domníváme se, že je důležité hovořit o každém jednotlivém příkladu a musíme se také zeptat, jak to funguje. Zda se vlastně tyto prostředky využívají na podporu soukromého sektoru. Čili je zde několik otázek a otazníků. Například, zda má Evropská unie příslušné regulační mechanismy k tomu, aby bojovala s daňovými úniky, aby bylo zajištěno, že evropské firmy, které Eh, fungují v rozvojových zemích, platí všechny, odvádí všechny daně a všechny poplatky, které mají. Další otázkou jsou veřejné fondy, které plynou do místních firm, zejména do malých a středních podniků. Pak se také musíme ještě podívat na existující překážky, kterým čelí malé a střední podniky v přístupu k financování. Někdy je třeba překážkou jazyk, který se používá v těch eh, výběrových a nabídkových řízeních. Veřejné financování musí také podpořit důležité infrastruktury, například zdravotní infrastrukturu. Nesmí to jít pouze na produkci, pouze na výrobu. Protože pokud je tam nějaký sektor, který je sám o sobě produktivní, tak eh, ho určitě bude financovat s radostí někdo jiný. Potřebujeme, abyste byla větší odpovědnost, možná byste mohla být určitá rámcová dohoda, která by jasně a transparentním způsobem vyjmenovala všechny zásady, které se musí používat, například mezinárodní zásady pro rozvojovou politiku a všechny firmy, které by chtěly využít financování ze strany Evropské unie, by musely tuto dohodu podepsat a musely by všechny tyto standardy dodržovat. To je náš návrh. Děkuji, říká paní předsedkyně. Další řečník. Pan Guerrero. Salam. Děkuji, budu stručný. Některé věci, které jsem chtěl zmínit, už zazněly z úst mých předřečníků. Dovolte mi pogratulovat zpravodaji panu Devovi za práci, kterou odvedl. Myslím si, že pokud se někdo opravdu věnoval tomu, jak zapojit soukromý sektor do rozvojové politiky v této místnosti, tak je to pan Deva. Z pohledu mé politické skupiny i z pohledu mého osobního názoru je důležité, abychom zde neměli nějaké ideologické předsudky vůči určitým koncepcím. Musíme zde mít pravidla, zásady, závazky. A tato pravidla, tato kritéria, to všechno musíme nazírat z pohledu rozvojové politiky, spíše než z pohledu soukromých, eh, soukromého sektoru. Takže soukromé iniciativy jsou zcela jistě vítané na podporu rozvojových mm, ekonomik. Eh, rozvoj v země potřebují, ale musíme mít na mysli to, že také existují určité závazky, které byly učiněny A jeden z těch závazků zní tak, že vlastně ty fi, to soukromé financování má být jaksi navíc. Nemá to být něco, mm, co nahrazuje veřejné financování. Um v některých zemích se vlastně, nebo některé země se snaží využít soukromé financování namísto toho, aby dobře využívali ty veřejné finance. Takže měli bychom zajistit to, aby nedocházelo k této substituci. Za druhé, chceme zaručit, aby soukromé činnosti se drželi stejných cílů, takže boj s chudobou, vytváření udržitelného hospodářství, podpora inkluze a rovněž eh, snižování nerovností. Chtěli bychom, aby se tyto zásady respektovaly, včetně zásad eh, MOPu a také eh, se vždy musí respektovat eh, lidská práva. Chceme podpořit eh, malé a střední podniky, zejména místní a regionální. Nechceme, aby ta pomoc plynula pouze velkým firmám nebo nadnárodním firmám. Potom jste hovoříme o společenské odpovědnosti firm. Myslím si, že není úplně důležité, jak to přesně nazveme nebo jak to přesně budeme definovat. Jde prostě o to, že všechny firmy, které pracují v této oblasti, by měly také učinit určité závazky, aby byly užitečné lidem v oblasti, v níž působí. No a ta myšlenka, že zisk je ze všeho nejdůležitější, to by prostě nemělo jít na vrub místním obyvatelům a jejich eh, touhám a jejich přáním. No a závěrem bych ještě chtěla říct, že by bylo dobré, aby zde existoval závazek bojovat s nerovností a také závazek ochranov, ochraňovat nejzraditelnější skupiny obyvatel. Děkuji a ještě řeknu nakonec pár slov sama. Souhlasím s panem Devou. Uh, ve všech ekonomikách, v ekonomikách našich i v ekonomikách afrických zemí je zapotřebí, abyste byli společnosti, které podporují ehm, činnost firem. Musíme si však také uvědomit, že je důležité určité regulatorní prostředí, v němž tyto firmy působí. Pokud se třeba uvědomíme, jak velké částky plynou na to vodohospodářství, podívejme se třeba na Eh, to, že mm, finanční záchrana Spojeného, banek Spojeného království stála 860 miliard eur. Eh, takže musíme zajistit, aby se bylo dobré, dobrá eh, regulace toho prostředí. Protože i v Evropské unii máme své vlastní skandály o tom, jak občas funguje soukromý sektor. takže musíme řešit podobné problémy a hledat podobná řešení. No a pak je také důležité debatovat o určitém konfliktu mezi soukromým sektorem a mezi lidmi. Soukromý sektor usiluje o zisk, samozřejmě, ty firmy také platí daně, ale tyto firmy eh, musí být také užitečné pro společnost. Nedávno jsem četla jednu zprávu o USA, Jedna z velkých firm naprosto ožebračuje své zaměstnance. Je to paradox vlastně, že zaměstnanci této úspěšné firmy sami si nedokážou koupit eh, americké zboží. Takže je důležité, aby lidé, kteří mm, tam pracují, se vlastně účastnili, aby to byly aby se účastnili této ekonomiky. A myslím si, že to, co říkal kolega o boji s nerovností, to není nějaká idealistická myšlenka to je něco, na čem musíme eh, spolupracovat. Musíme spolupracovat na tom, aby firmy eh, byly eh, férové, aby bylo spravedlivé rozdělení, spravedlivá redistribuce, aby lidé měli peníze na to, aby se mohli koupit výrobky a služby. V mé zemi, a i pan Silva Pereira o tom hovořil, se podívejme, jak vypadá veřejno-soukromé partnerství. Já to znám i zve, ze svého regionu dochází k tomu, že vlastně ti soukromí provozovatelé kupují něco, co je levné a pak to vlastně draho prodávají eh, veřejnému sektoru. Velice často tam jsou nevýhodné smlouvy, dlouhodobé smlouvy, takže musíme si dát pozor, aby soukromý sektor jaksi nevyzobal nebo neslíznul tu smetanu. Um, musíme se tedy velice opatrně na to dívat. ale některé věci zase soukromý sektor dělá lépe. Musíme se tedy podívat na všechno, k čemu došlo eh, v různých eh, zemích v minulých eh, deseti letech. Musíme se poučit z těch zkušeností. Jak už jsem říkala, soukromý sektor některé věci zvládá lépe, některé věci umí lépe. Také některé věci se Eh, velice silně mění. Už jsme také něco slyšeli od zástupců UNICEFu. Ale prostě je dobré, aby v těch zemích byl dobrý regulační rámec a také, jak jsme slyšeli, důležité, aby to soukromé financování vlastně nenahrazovalo to, co má financovat veřejný sektor. A ještě dávám slovo panu Devovi na závěr. Já se omlouvám. Měla jsem, ještě, měla jsem se ještě nejprve zeptat komise, jestli chce vystoupit. Děkuji, paní předsedkyně. Je to to, co jsme tady od vás vyslechli, je pro nás mimořádně cené. My jsme si to poznamenali. Všechno o, tady bude součástí našich e, plánů. Jenom taková připomínka. Vy jste zmiňovali výraz dialog. Často my máme takovou platformu, která umožňuje strukturální dialog mezi zástupci uh, občanské společnosti a musím říci, že tedy zástupci soukromého sektoru nehráli až tak velkou roli doposud. My totiž máme potíže vlastně eh, jak si přizvat je k jednání, získat je pro to jednání, ale začali jsme s tou aktivitou loni v říjnu a budeme s tím pokračovat. Také jste zmiňovali mladou generaci a odbornou profesní přípravu. Máte pravdu, to je součást filozofie naší, eh, našeho přístupu je důležité, aktor byl aktivní tam, kde umožňuje mladým lidem získávat kvalifikace, což samozřejmě potom přináší uh, užitek soukromému sektoru, ale je to důležité. Pokud jde o CS a Tady jde samozřejmě o daleko víc. Kdykoliv uh, s námi hovoří zástupci CSR, my říkáme, že nám jde o 100%, ne o 5% nebo nějaké aktivity na oko. Uh, které se projeví jenom na valné hromadě akcionářů, ale máte pravdu, jde tedy především o malé a střední podniky a mikropodniky a například tedy my máme aktivitu 11 v našem sdělení, pak tu máme tedy odbornou učňovskou přípravu, která je v bodě 3, čili v podstatě my to máme v našem textu. Zelená ekonomika by měla být takovou příležitostí. Na rozdíl od takzvané hnědé ekonomiky by měla nabízet tedy uh, nová pracovní místa, kde ta parita investic vůči přínosu k HDP je daleko lepší. Pokud jde o, o dosažení větší míry transparentnosti a tak dále, napojení aktivit soukromého sektoru na cíle Milania, to je také velice důležité. A v tom, co tady navrhujeme, je také říkáme, soukromému sektoru. Pokud pracujete, pokud jste ochotni pracovat na, na stejném cíli, jsme ochotni spolupracovat, ale mohu odpovědět lidem, kteří se ptají, jestli přímo financujeme podniky, tak to. To rozhodně neděláme, ale dochází eh, k situacím, kdy eh, se tedy musíme rozhodnout, zda jsme spokojeni s tím, co je nebo ne. Mezi to patří právě elektrifikace, rozvoj venkova a tak dále. Například kritérium číslo dva je takzvaná přidaná hodnota, pokud jde o naši tabulku eh, tady jednotlivých aktivit a přidané hodnoty v našem sdělení. A já vám mohu říci, že v některých případech bez naší intervence by vlastně vůbec některé projekty nebyly zahájeny. Mezi to patří například i elektrifikace. V tuto chvíli nikdo ze soukromého sektoru neinvestuje do elektrifikace chudých oblastí a lidí ve ven, na venkově. Proč? Protože tady se to ekonomicky nevyplatí. V některých případech musíme čekat až 30 let, než tady to elektrické vedení dospěje až chudým. A samozřejmě takhle dlouho čekat nechceme. A tady si myslím, že je úloha pro nevládní organizace, které by měly spolupracovat se soukromými sektory, nad sektorem na tom, aby jaksi ta investice byla průchodnější. V našem sdělení hovoříme také o, o tom, jak řešit problematiku daňových úniků, princip transparentnosti, princip zodpovědnosti a tak dále. A konečně na závěr, paní předsedkyně, e, vaše vystoupení o spotřební politice bylo velice dojemné. Já samozřejmě nevím, co k tomu mám říci. ale mm, tedy musím říct, že jsme velice opatrní v našem přístupu k soukromému sektoru a to právě z těch důvodů, které jste nám řekla. My víme, že je to riziko zneužití, že je to riziko náhrad, ke kterým by nemělo docházet, nebo tedy riziko že z některých oblastí vytlačujeme vlastně investory ze soukromého sektoru, ale to samozřejmě nechceme. My se spíš díváme eh, na určité mezery na fungování trhu. A pokud jde o zvýšení míry zodpovědnosti, transparentnosti a tak dále, tady je odpovědí práce na regulatorním prostředí. A my doufáme, že se nám podaří dosáhnout důležitých výsledků, protože ODE a remitance v tuto chvíli nefungují. ODA tedy vlastně zaostávají za remitencemi. Mluvíme o zahraničních investicích do Afriky, ale víme, že vlastně z Afriky odtéká mnohem větší tok peněz, než do ní přichází. A myslím, že je především třeba vytvářet bezpečné investiční prostředí v zemích, kam směřuje pomoc a investice. A my mm, tedy doufáme, že v tomto dialogu komise a Evropský parlament budou partnery v jednáních se zástupci soukromého sektoru. Děkuji. <coughs> Děkuji. Paní předsedkyně, jen málo kdy bývám nadšený ale teď, když jsem slyšel zástupce komise hovořit, opravdu nadšený jsem. Takže děkuji velice eh, za vaše velice zajímavé eh, příspěvky. Já se zajímám o problematiku investice soukromého sektoru dlouho a já vám řeknu proč. Já jsem si udělala takový jednoduchý výpočet. Rozpočet Evropy eh, v této oblasti je zhruba 145 miliard euro. Eh, neboli tedy 1,505 GNA. Eh, to je tedy ten celkový evropský rozpočet. My jsme mnohokrát požadovali, aby členské státy se držely tedy toho příspěvku 1,7 G, jejich GNA eh, do ODA, do tedy těch mezinárodních fondů pro rozvoj, což vyčísleno je zhruba, by představovalo zhruba 120 miliard euro. Takže Celkový objem ODA, o kterém hovoříme, představuje 120 miliard euro. A my víme, že na světě dvě miliardy lidí žijí v chudobě, což tedy znamená, že mají na den méně než jeden nebo dva dolary. To je tedy vlastně ještě pod Prahem té nejhorší chudoby. A teď je otázka, jak, kdyby jsme dokázali těch 130 miliard euro eh, rozdělit dvěma miliardám lidí, tak by to znamenalo 65 euro na člověka na rok. To znamená, že všechny tedy ty nevládní organizace, my všichni a tak dále, se bavíme o tom, že dáme 65 euro ročně dvěma miliardám obyvatel, kteří žijí pod hranicí 1 až 2 dolarů na den. To je tedy 1 až 2 euro týdně. A to nám umožňuje si jaksi nalhávat, že bojujeme s chudobou, že ji vymítíme. Pořádáme na to téma konference, zasedají kompetentní výbory čemu to nakonec vede k příspěvku jednoho eura týdně. To rozhodně nikdy nepřispěje k vymícení chudoby, dokonce ani 65 euro ročně. Je to prostě absurdní. To si prostě něco namlouváme. Potřebujeme něco jiného. A já si říkám, dobře, členské státy tedy neposílají 1,7%, 1,7% GNA, posílají méně. Takže vlastně to ani není těch 120 miliard euro. Není to ani tady těch 65 euro ročně, není to jedno euro na týden. Je to méně. Takže všechno, všechny ty řeči, které se tady vedou, jsou vlastně o tomhle. A já si tedy kladu otázku, jak vlastně pomoci těm lidem, kteří žijí z ruky do úst, živoří ve slamech, ve strašlivých podmínkách už několik generací, jak jim tady pomoci. My jsme tady tedy vedli velmi dobrou konverzaci a já musím říct, že mě dojaly některé věci, které tady byly řečeny. Například ta připomínka o daňových únicích je velmi případná. Celá řada zemí se snaží jak se zneužít situace a neplatit daně v zemích, kde provozují továrny, zaměstnávají zaměstnance, protože tedy eh, jejich centrály jsou registrovány v daňových rájích v Karibiku a jinde. A je třeba zajistit, že k tomu nebude docházet, že opravdu budou odvádět daně zemi, kde zaměstnávají pracovní sílu. Další věc. Musíme umožnit přístup k financím. Musíme se zabývat problematikou takzvaného inkluzivního růstu a vytváření pracovních míst. Eh, vy jste hovořili o zvyšování kvalifikace. Poté, co po občanské válce na Sri Lance, tedy eh, je ten růst 25, až 25% v těch vyvinutějších regionech, 8% jinde. A já se ptám lidí na, Sri, na Sri Lance, máte dost tesařů, zedníků a tak dále, kteří by vlastně udrželi krok s takovou mírou rozvoje a oni říkají, nemáme, my, teda, my teprve teď zakládáme učiliště pro zedníky, elektrikáře, tesaře a tak dále. A já jsem se pak říkal, že by bylo dobré zeptat se nadárodních firm, tak co, pomáháte těmhle lidem eh, k tomu, aby se dobrali určité uspokojivé úrovně, nebo jenom učíte něco opravo, opravovat? A takhle tedy vznikají eh, vlastně ta nová učiliště, která učí lidi základním dovednostem a tím se vlastně uzavírá kruh. Já jsem také velmi vděčen paní Hautela za její pozitivní připomínky. Těším se na spolupráci. Děkuji Norbertovi za připomínky o dobré podnikové politice, o tom, jak vlastně vybavit mladší pracovní sílu potřebnými kvalifikacemi. A také mě to velmi potěšilo vystoupení komise, zvláště no, například problematika elektrifikace venkova. E, řekl jste správně, že někdy trvá 50 let, než elektrické vedení tedy urazí vzdálenost 300 kilometrů od elektrárny až tedy po ten nejzaší venkov. Já jsem například eh, nedávno v Africe se mm, tedy byl eh, v hornaté oblasti, kde tekla spousta potoků a říček a já jsem se ptala, kde máte malé hydroelektrárny, protože kdyby si tedy vesnice mohla složit peníze a eh, koupit si takovou malou hydroelektrárnu, tak by vlastně se mohla elektrifikovat. A to je přesně to, o čem hovořil kolega z komise. Stačil by tedy mikroúvěr na malou vodní elektrárnu a daná obec by byla elektrifikována. Trvalo by to tři měsíce. E, nyní je tedy možno dokázat spoustu věcí a je třeba se tím zabývat. Také samozřejmě transparentnost je velmi důležitá. A já jsem si jist, že tedy ta zpráva bude opravdu zajímavou prací. Těším se i na pozměňovací návrhy, ale musím přiznat, že ta zpráva se asi bude vyvíjet v průběhu času, že ji nedostanete hotovou. Bude to podobné jako se zprávou o lidských právech a tak dále. Bude to tedy dlouhodobé úsilí. Další téma. Lepší přístup k penězům, k financování. Zatím to neexistuje a je absurdní předstírat, že když dáme chudákovi euro týdně nebo 65 euro eh, ročně, že se tím něco změní. A tím bych asi skončil. Děkuji. Děkuji. A víme, že tady chystáte další dvě zprávy k daňovým eh, otázkám a také k financování rozvoje, je tedy třeba přes ta témata dobře rozdělit mezi jednotlivé zprávy, aby byla důkladně řešena. A proto požádám sekretariát, aby vypracoval plán v tomto směru a budeme se toho držet. Je důležité, aby vlastně všechny tři zprávy společně vytvořily takový soudržný balíček. To se tedy budeme eh, snažit vyřešit na příštím zasedání koordinátorů Já vám tedy, kolegové, děkuji. Nic dalšího už dnes řešit nebudeme. Vím, že je připravena debata na, plen, na půdě plenárního zasedání o situaci v Jižním Sudánu. Mělo by být také přijato usnesení a 17. v 5 hodin odpoledně dorazí komisař Stianidy ze své návštěvy západní Afriky zemí zasažených ebolou a poté máme také zvláštní slyšení s vítězem Sacharovy ceny a příště se uvidíme 8. prosince. Byl to velmi dlouhý den, ale diskuze byla velmi produktivní. Děkuji tlumočníkům, pro jednou jsme skončili včas, tak doufám, že tím jsme vám jaksi vrátili eh, ty minuty, o které jste přišli předtím.